So, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Tag. Eh, milé kolegyně, milí kolegové, dobrý den a srdečně vás vítám na zasedání našeho výboru. Zdravím všechny, kteří se již dostavili. A bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Zde máme jednu změnu. A to Rozprava o naší návštěvě, o naší návštěvě EMA v Londýně se přesune, protože dotyčný referent je nemocen. A pak eh, máme jednu mezeru, protože další bod eh, pořadu jednání, to jsou nebezpečné chemické látky. S Daniel Jensenem je uh, v 17 hodin. Dan Jorgensen bude teprve v 17 hodin. Takže až budeme hotovi s bodem číslo 4, tak přerušíme do 17 hodin a pak přijde ještě paní komisařka Hedegaard. Pokračuji dalším bodem pořadu jednání, to je číslo dvě. Možná jste všichni postřehli, že Hodnocení emisí CO2 v minulém roce byly zveřejněny a v podstatě je to rekordní emise eh, těchto eh, klimatických ozonových plynů. Je to velice špatné, protože momentálně se nedostáváme dopředu, ale spíš eh, upadáme zpět. 6 klimatických plynů srovnání, jo, navíc ve srovnání s rokem 2009. To je potom jedna z věcí, kterou bychom měli také schválit příští, eh, eh, na příštím zasedání ve Štrásburku. Dále eh, zasedání ohledně ochraně klimatu klimatu, to se vlastně nebude konat kvůli různým euroturbulencím a eh, velké krizi. Máme zde dva paragrafy eh, nejmocnějších lidí na světě a eh, skupina G20 potvrzuje, že dotace pro e, fosilní zdroje energií skutečně v letošním desetiletí, v tomto desetiletí skončí. A potom už je tam, jsou tam takové různé řeči, to nemusíme ani zmiňovat. Bohužel se tím zabývat nemůžeme. Dále se dostáváme k schválení zápisů eh, ze schůzí 13. a 14. července, 12. září, 26. září a 3. až 5. října. Jako vždy, jestliže k tomu nejsou žádné připomínky, tak jsou tyto zápisy schváleny. Takže teď to teprve opravdu začíná s bodem číslo 4 a velice srdečně vítám mezi námi ředitelku Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EPSA, paní Katarin Žeslin Lanel. A tým, který z Parmy z, s ní dnes přijel, paní Giselle Žeslin Lanel, jsme vždy velmi potěšeni, když přijdete do našeho výboru. A členové výboru jsou potěšeni, že jste mezi námi, protože EFSA je velice důležitá agentura. Uh, leckdy také se zabývá velice kontroverzními záležitostmi. Nyní máme výměnu názorů o pracovním eh, eh, programu EFSA a naši členové jsou již velice zvědaví, jak to dopadá. A hned vám také předám slovo. Srdečně vás vítáme. Dear honorable Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že mám tuto každoroční příležitost vystoupit zde v Evropském parlamentu. Vaše podpora Eh, v ochraně evropských občanů je pro nás naprosto zásadní a jsme také velice vděční za tuto podporu. Během celého roku provádíme různé konzultace s Evropským parlamentem, která se týkají klíčových témat a váš zájem v našich činnostech je zájmem, který velice oceňujeme. Dnes bych se chtěla věnovat zejména třem hlavním oblastem, které také ovlivnily veřejné zdraví v Evropě. Jednak jsou to zoonozy přenášené potravinami, dále chemické látky v potravinách a a výživa. Poté vám ještě stručně vysvětlím nejnovější strategický vývoj, k němuž došlo v agentuře EFSA. Nejprve chci hovořit o, typnuk, e, o vlastně vypuknutí epidemie způsobené bakterií E. coli. Bylo to v Německu a ve Francii a ta e, epidemie v podstatě ukazuje na, výz, e, na mm, důležitost tohoto tématu. Eh, došlo asi k 50 úmrtím, tisíc lidí eh, bylo nemocných a stovky zůstaly eh, postiženy. Zoonózy jsou nemoce, které se vlastně přenášejí z, z živočichů na člověka a nej, takové nejčastější mikroorganismy jsou mikroorganismy Salmonella a Campylobacter. Každý rok je v Evropské unii informováno zhruba o 320 tisíc případech. Je to tedy tak důležitá otázka pro veřejné zdraví, že minulý měsíc místo předseda Rod Perent uspořádal zde v parlamentu zvláštní seminář. Ten seminář také spoluorganizovala Evropská komise a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Ten seminář byl velice úspěšný v tom, že dokázal ohodnotit pokrok, který Evropa učinila v boji nebo v kontrole eh, s některými zónozami a také s tím, jak si uvědomíme plány do budoucna. Během pětiletého období do roku 2009 se podařilo snížit počet eh, lidských eh, nebo lidských onemocnění salmonelou o polovinu, což je něco, na co můžeme být pišní, zejména pokud to porovnáme se situací eh, v ostatních zemích světa. A práce EFSA proto byla velice důležitá a i nadále budeme podporovat všechny národní a evropské programy. Hospodářská zvířata jsou takovým hlavním zdrojem zoonotických infekcí a proto jsme od komise obdrželi v roce 2010 významný mandát, abychom vypracovali zvláštní vědeckou bázi pro modernizaci inspekcí která se týkají masa v Evropě. První stanovisko se týkalo vepřů a vepřového masa, kde je zejména riziko salmonily a zejména se to týkalo jatek. Stanovisko učinilo několik eh, doporučení, jak zlepšit inspekční metody, jak zlepšit také eh, eh, časné, časnou detekci biologických rizik a nebezpečí a také jak připravit zvláštní rámec, komplexní rámec pro bezpečnost vepřového masa. E, do poloviny roku 2013 celkem vypracujeme šest stanovisek, což se stane vlastně takovým základem pro kontrolu jak biologických, tak chemických kontaminantů e, v evropském potravinovém řetězci, konkrétně v mase. Jak víte, EFSA reaguje na celou řadu urgentních e, žádostí a apelů, jak od komise, tak od členských států. A snažíme se připra- připravit dobrou Eh, dobrý boj proti um, připravenosti, nebo chceme být připraveni na krize. Například v, čer- v květnu a v červnu, kdy ta krize vypukla, tak jsme celkem vydali šest eh, stanovisek nebo zpráv, některé společně s ECDC a ostatní eh, společně s členskými státy. Chtěli jsme tedy společně s komisí a s německými orgány vystopovat zdroje té epidemie. Nakonec tedy na začátku července byl zjištěn mm, možný, eh, možné propojení a týkalo se to osiv semen, která byla dovezena do Německa z Egypta. Naše stanovisko, které se týkalo těchto rizik a dalších, eh, ještě se to týkalo i patogenů v semenech a výhoncích. A toto stanovisko by mělo být takovým eh, vědeckým základem pro to, abychom dokázali zabránit těmto epidemím v budoucnu. Při řešení této krize eh, se také EFSA účastnila prostřednictvím různých analýz dát, monitorováním, prostřednictvím statistik a tak dále. Máme zde také náš speciální poradní fórum, které nyní právě dokončuje zvláštní pokyny k tomu, jak zlepšit komplexní přístup eh, k boji proti rizikům v Evropě, což je velice důležité zejména během krizí. V souladu s tematickým přístupem, který byl popsán v našem sdělení, pro období 2010-2013. Nyní také najdete veškeré informace, které se týkají práce, které se týkají zónos na naší internetové stránce. Co se týče chemických látek eh, v potravinách, tak eh, průzkumy Eurobarometru také upozorňují na rizika Ukazuje se, že vždycky jsou velice rizikové chemické látky v potravinách a také zejména rezidua pesticidů. EFSA začala schromažďovat eh, výsledky, které se týkají kontaminace v jednotlivých členských státech. Jsou zde dioxiny, látky PCB, rezidua veterinárních léčivých přípravků a také rezidua pesticidů. Zároveň nás také zajímají těžké kovy, aflatoxiny, furany nebo akrylamid. E, to jsou látky, některé z nich vlastně vznikají během e, výroby potravin nebo zpracování potravin. Pracujeme na přístupu, který se nazývá mm, Total Diet Studies ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací a Organizací pro výživu FAO. Tyto studie hodnotí úroveň živin nebo kontaminan, kontaminan, kontaminantů v potravinách. Podle legislativy, která byla zavedena do praxe v roce 2008, provádí členské státy roční monitorovací programy, které se týkají reziduí pesticidů. Výsledky zasílají Evropské komisi a agentuře EFSA. Zítra zveřejní EFSA třetí výroční zprávu, která se týká reziduí pesticidů. Tato zpráva přinese přehled situace v Evropské unii v roce 2009. E, ty výsledky jsou pozbuzující. Ukazuje se, že stále více se dodržují předpisy, rezidua 834 pesticidů byly v těch, dokument, v těch doporučených limitech v téměř 98% případů. Celkem bylo testováno 68 tisíc vzorků. Zpráva také ukazuje, že 61,4 eh, vzorků bylo prosto reziduí pesticidů, která by byla možná naměřit a také, že ten počet vzorků, kde byla ta hodnota MRL překročena, se snížil z 4,4% do 1,4% v porovnání s rokem 2006. Co se týče výživy a hodnocení rizik, tak je naprosto zásadní, abychom věděli, co Evropané vlastně jedí a z čeho se skládá jejich potravina. V eh, posledních letech eh, zjišťujeme, že dochází k výraznému zlepšení přesnosti údajů, které jsou k dispozici pro agenturu EFSA, co se týče kon- eh, konzumace potravin eh, dospělých dětí i starších osob. A také máme i podrobnější informace o chemických kontaminantech. Agentura EFSA také dokončuje práci, která se týká komplexního Eh, přehledu komplexní databáze, která se týká spotřeby potravin v Evropě. Máme tam údaje o 70 tisíc jednotlivců z celé Evropy, z 22 členských států a celkem tam vlastně bylo 32 různých přehledů způsobu výživy v jednotlivých zemích. Kardiovaskulární choroby, rakovina, diabetes a také chronické eh, respiratorní onemocnění to jsou onemocnění, která, se, která nejsou nakažlivá, nicméně celkem odpovídají za více než tři pětiny úmrtí celosvětově. Tato onemocnění jsou navzájem propojena, souvisí s takovými věcmi, jako je mm, nekvalitní výživa, nedostatek pohybu a další faktory, které se týkají životního stylu. Zde musíme se zamýšlet nad tím, co vlastně činí e, výživu zdravou. Máme k dispozici naše databáze, které se týkají spotřeby potravin a chceme podpořit eh, všechny politiky v tom, aby vytvořili zvláštní strategie pro výživu a také určité cíle. Loni v červnu, nebo pardon, tento červenec jsme také dosáhli významného milníku, protože se nám podařilo zveřejnit eh, hodnocení tzv. zdravotních tvrzení a bylo to vlastně zakončení tříleté práce zvláštního panelu agentury EFSA. Panel celkem ohodnotil téměř 3000 zdravotních tvrzení, pracoval na tom od roku 2008 a zjišťoval, zda tato zdravotní tvrzení jsou podpořena vědeckými poznatky. Tato vědecká, tyto vědecké stanoviska budou také využita Evropskou komisí a členskými státy v tom, aby se e, vlastně rozhodlo, zda je oprávněné používat tato zdravotní tvrzení, což je velice důležité i pro evropské spotřebitele, aby mohli činit informovanější rozhodnutí. Zároveň to i pomůže průmyslu k tomu, aby se zaměřil na další budoucí výzkum a inovace. Jak jsem již vysvětlovala zde před rokem při vystoupení v tomto výboru, tak chceme také hodnotit různé regulované produkty, jako jsou potraviny, krmiva, zejména aditiva v těchto potravinách a v krmivech, dále obalové materiály, různá aromata, um, pesticidy a geneticky modifikované potraviny. Je důležité také posuzovat všechny tyto potraviny ještě předtím, než se dostanou na trh. Je to důležité pro ochranu spotřebitelů a zároveň je také důležité, abychom tím podporovali udržitelnou inovaci v našem agropotravinářském sektoru, což je také důležitým klíčem nebo důležitou složkou Evropské strategie 2020. Nedávná reorganizace v rámci EFSA zdůraznila význam naší práce, která se týká regulovaných produktů. Například jsme vytvořili novou nové oddělení pro žádosti Application Desk, která zlepší e, spolupráci se žadateli a s dalšími zúčastněnými stranami. E, v současné době toto hodnocení ehm, těchto regulovaných e, potravin spotřebuje zhruba 40 našich ročních zdrojů. Sice se stále zvažuje dopad určitých poplatků, Komise nyní eh, o tom eh, přemýšlí. Chci říci, že je velice důležité, abychom, ať už to dopadne jakkoliv, dále podporovali eh, tyto důležité věci, které jsou tak důležité pro veřejné zdraví. Dále zde máme také návrh vědecké strategie pro období 2012-2016. Nyní probíhá veřejná konzultace. Jsou zde stanoveny priority naší budoucí práce. Dokument popisuje zejména čtyři strategické cíle pro budoucí vědeckou práci agentury EFSA. Další rozvoj vědecké excelence, optimální využití evropské kapacity pro posuzování rizik, vývoj a harmonizace metodiky pro hodnocení rizik a dále posílení vědecké báze, vědeckých, eh, vědecké databáze pro hodnocení rizik a pro monitorování rizik. Zároveň eh, paralelně s touto strategií, s touto vědeckou strategií, jsme také vypracovali novou politiku, která se eh, týká eh, nezávislosti vědeckých názorů. Chceme za, totiž zaručit vysoce kvalitní vědecké, vědecká stanoviska. Zároveň e, jsme toto téma široce konzultovali, také například minulý týden se zde v Bruselu konal seminář na toto téma a během toho semináře proběhl široký dialog, který byl velice cený. Získali jsme mnoho mm, rozmanitých názorů, které celkově pak obohatí naši práci. V tomto ohledu bych také chtěla ještě poděkovat e, paní Kartice Leotard, která eh, oslovila, nebo která také vystoupila na tom semináři. Ještě předtím, než eh, dokončím eh, svůj projev, tak bych vám chtěla ještě všem poděkovat za, kon, vlastně za soustavnou podporu a i co se týče i našeho rozpočtu. Chtěla bych také říci, že společně s vámi budeme se snažit reagovat na všechny obavy a všechny otázky našich evropských občanů. A zároveň tedy vám děkuji za pozornost a Mm, ráda odpovím všechny případné dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní ředitelko Žeslin Lanel. Vaše agentura se zabývá opravdu nejcitlivějšími tématy zdraví potraviny. To je něco, co zajímá všechny občany propuknutí e, bakterie E. coli, o tom jste se také zmínila. Hodně jsme o tom hovořili. E, také o komunikační strategii ve Evropské unii, kolik e, takových alarmujících zpráv může být vydáno. Zmínila jste se také o zdravotních tvrzeních, celkem tři tisíce. Je velice dobré, že se to nějakým způsobem Eh, odlišuje mezi těmi zdravotními tvrzeními, která jsou opravdu eh, nějakým způsobem podložena a nepodloženými. Je to důležité pro spotřebitele, eh, pro informování spotřebitele, aby je informace nezaváděly. Co se týče nezávislosti vědců, eh, kteří hodnotí, to je velice důležité. V Bruselu bylo uspořádáno sympózium na toto téma. Eh, Hm, je to jakési takové velice citlivé hodnocení, protože každý má prostě z vědců nějakou biografii. Eh, každý eh, svým způsobem měl již co dočinění s odvětvím. A když pracuje pro EFSU, tak eh, je nutné zaručit, aby to bylo bez kolize zájmu. Kolegyně a kolegové se hlásí o slovo, takže za sebe bych se chtěl zeptat na bisfenol A. To je téma, O něm se hovořilo v souvislosti s omezením, které vydal francouzský parlament. Jak daleko jste s tímto, s touto látkou? A kolegyně se hlásí o slovo, prosím. Merci beaucoup, monsieur le président. Et nous sommes tous... Děkuji, pane předsedo. My se nás tedy velice těší, když tady můžeme vést dialog s paní předsedkyní. A když už to bylo zmíněno, tak já také zmíním bisfenol A. Je, jsou tady různá hodnocení, která se zabývají evropskou hodnotou a také francouzskou hodnotou ve Francii. A to také vedlo k určitým obavám. Je tomu tak, že vě, k tomu existuje vědecké stanovisko a Francie by si přála, aby výroba a export a import potravin potřebných eh, pro výrobu pot, eh, bisphenol A, aby to všechno bylo velice omezeno. Říkám, že je to velice znepokojující, protože používání bisphenolu A může být nebezpečné pro lidi a to i tehdy, když se dostanete do styku s touto látkou jenom v nepatrné množství. Existují k tomu dvě zprávy, které byly ve Francii představeny v nichž se doporučuje aby se chránili především velice citlivé osoby, děti, těhotné ženy a podobně. A k tomu tedy moje otázka. Chtěla bych se zeptat, co si myslíte o těchto různých stanoviscích a hodnocení, která se zabývala bisfenolem A. Přáli bychom si asi větší výměnu zkušeností a názorů se 27 členskými státy. Já mám pocit, že je to velice důležité, aby Evropská unie se vyjádřila také k této otázce. Druhý bod, to jsou ty údaje, které se týkají zdraví. Vy jste k tady vlastně vykonali vynikající práci. Dostali jsme velmi mnoho významných informací, které jsou důležité i pro průmysl, ale také spotřebitel se v tom musí vyznat. Lidé přece musí chápat, jaké informace dostávají k dispozici. Co si myslíte, neexistuje tady nebezpečí, že to bude pro spotřebitele ještě méně přehledné, například pokud jde o obsah vitamínu a minerálu? To by tedy byla moje otázka. Děkuji předem za odpověď. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych se zeptat, zda nám můžete říct si podrobně, jak je to s těmi zdravotními tvrzeními, zda je tam nějaký časový harmonogram. Mám pocit, že zhruba před Vánoci to bude projednáno v rámci eh, komitologie. A poté mm, někde v těch dokumentech jsem četla, že docela velký počet, asi 90 eh, vlastně těch zdravotních tvrzení bylo zamítnuto. V minulosti nebo vlastně teď se hovoří o tom, že tam má být jakoby povinně uvedeno obsah živin. Teď mám pocit, že vlastně Německo to nějak zablokovalo, nevím, jak, je, jak to vlastně s tím vypadá. Možná by bylo dobré, aby tam byla nějaká nová legislativa, která se týká obsahu živin. Děkuji. Další. Děkuji. Já bych chtěl eh, se také zeptat na bisfenol. Nejedná se pouze o kojenecké lahve, ale i třeba o různé kanistry na vodu. Takže mě to zajímá, jak to vypadá. A dále eh, eh, hovoříte o tom, že ta zpráva u těch pesticidů uvádí lepší výsledky než před rokem, což je dobré, ale ptám se, jaký by byl výsledek v jiné situaci, protože já jsem se zeptal, já jsem se setkal s některými zástupci průmyslu, kteří vlastně hovoří, že místo toho, aby použili jednu chemickou látku ve velkém množství, tak použijí více těch pesticidů v malém množství. Ale já si myslím, že vlastně pokud se to pak sečte dohromady, tak stejně ten produkt by se neměl eh, dostat na trh. Co si myslíte o tomto přístupu, kdy se vlastně Eh, jestli by nebylo lepší v podstatě eh, sečíst ty úrovně jednotlivých pesticidů, pokud ten výrobce použije více jednotlivých pesticidů, aby vlastně nepřekročil tu míru u toho jednoho konkrétního pesticidu. Asi si pamatujete na výměnu názoru, která se týkala potravin, geneticky modifikovaných potravin. Hovořila jste o tom, že tu situaci zhodnotíte, takže mě zajímá, zda jste došli k nějakému závěru, a jak zajistíte, že budete vlastně dost informováni, zda využijete také veškeré pravomoci, které máte, zda tam budou takové ty určité cooling off periods. Víte, že nás čeká velice Eh, obtížné témata, například se to týká hodnocení medu, takže mě zajímá, jak může proběhnout rychlé hodnocení medu. Dále jsou zde další oblasti, které chceme eh, chceme eh, proskoumat. Takže mě zajímá vlastně, jak je to s tou nezávislostí těch vědeckých názorů, co se týče neza, těch geneticky modifikovaných potravin. Ano, tady je ještě pan pytal, který se právě zajímá také o včely, takže možná se zeptá na včely. Ano, pane předsedo, já mám trochu lepší náladu od té doby, kdy Evropský soudní dvůr zaujal velice jasné stanovisko, eh, co se týče geneticky modifikovaných organismů v medu. Myslím, že jsme nyní na lepší cestě už. Mm, jsem paní ředitelce velice vděčen za tuto prezentaci a myslím si, že tato agentura EFSA patří mezi nejdůležitější agentury v Evropské unii. Jako mnozí občané Evropské unie jsem přesvědčen, že je zde e, přímá souvislost e, mezi e, potravinami, které přijímají lidi a zdraví. A potom samozřejmě se hovoří také o biologických a chemických kontaminantech. Mě zajímají především ty látky, které se používají v potravinovém průmyslu. Jaký eh, dopyt dopad eh, mají rafinované eh, stolní oleje na zdraví lidí, protože při vyšších teplotách dochází ke změnám vitálních látek v potravinách ve Slovinsku byl stažen stolní olej, kde byly nalezeny trofeny V Indii byly dokázány eh, také přímé souvislosti eh, poškození zdraví eh, s požíváním rafinovaných stolních olejů, rostlinných olejů. Já jsem, zajímalo by mě, k jakým jste došli závěrům v této souvislosti. A zda jste také vydali nějaká doporučení Evropské komisi. Děkuji mnohokrát, pan Zalony. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní ředitelce za velice zajímavou přednášku. Uvítal jsem, že Jeden z úkolů agentury EFSA spočívá v tom, že se zabývá přáními evropských občanů. A nyní chci hovořit o velice důležitém fenoménu dochází k znečištění nejenom vzduchu a půdy, ale také k znečištění látkami, které jsou v potravinách a také v krmivu pro zvířatech. Jedná se tady především o látky, které se uvolňují v severní Itálii z cementáren a ze skládek. Používá se také k tomu spalování eh, odpadů, tak aby vznikl cement. Existuje v provincii Treviso jedna cementárna nedaleko eh, Benátek. Tam se používají aromatické, nebo byly tam registrovány aromatické uhlíky, uhlovodíky. Eh, a především je to právě v oblasti, kde se vyrábí nebo pěstuje vinná réva, z níž se vyrábí proseko. A včera o tom psali jedny noviny z Benátské oblasti, že tam tedy byly nalezeny dioxiny, eh, které, jejíž obsah byl desetkrát vyšší, než eh, předepisují evropské předpisy eh, v kuřatech polychlory binfenily byly zjištěny také v kravském mléce z 18 míst a tato, e, tyto podniky zemědělské musely být zavřeny a už nemohou prodávat dále mléko. Dále tedy provincie Este, nedaleko Padovy. Tam od roku 1990 funguje ta cementárna, která vlastně zamořuje v okolí veškeré zemědělské plochy, které jsou obhospodářovány. Já si tedy nemyslím, že by to mělo být jinak s cementárnami a se spalovnami odpadů. Tady máme třikrát, čtyřikrát až devětkrát vyšší obsah škodlivin, nežli je tomu eh, při spalování odpadů v Parmě. Tam je také eh, sídlo EFSI, tam je také spalovna odpadů, která byla uvedena do provozu a hned eh, v sousedství se nachází eh, podnik na výrobu potravin Barila. To vědí všichni. Eh, u Rosy Ravena existuje další spalovna odpadu, ale na biomasu a tam mají občané opravdu velké starosti, eh, které jsou spojeny s dopady této spalovny na zemědělskou činnost. Především je obtížné získat nějaké údaje. Údaje, které se zabývají tímto problémem a které by ukázaly tento problém, eh, než zůstanou občané k dispozici, protože tady existují lobby a občané a starostové potom mají velké potíže s tím, aby vůbec nějaké údaje získali. Takže potom dochází k velice eh, negativním výsledkům. Ten obsah dioxinů v kuřatech byl zjištěn také u soukromých výrobců. Já bych se chtěl zeptat, zda by EFSA nepomýšlela vážně na to, aby provedla studii o dopadech eh, cementáren a spaloven odpadů na zemědělské užitné plochy a chov zvířat, aby bylo možno chránit občany a práva spotřebitelů. To jsou tedy odpovědi na velká přání, která mnozí občané mají. Děkuji mnohokrát. Pan Kryton. It is uh, welcome and... Děkuji. Stejně jako už zde zaznělo, tak je pro mě velice důležitá nezávislost úřadu EFSA. Často se nacházíme v takové pozici zde v parlamentu, kdy musíme činit rozhodnutí a kdy uh, diskutujeme o různých věcech a bylo by pro nás dobré, kdybychom věděli, že EFSA má jasné stanovisko na toto téma. Je to otázka i pro ostatní evropské instituce. Například, když se e, volí předseda nějaké hodnotící komise. Tak když třeba e, to bylo v e, organizaci pro léčivé přípravky, když tam byl určitý konflikt, tak zde, zde vlastně v agentuře EFSA vidíme, že zde jsou pracovníci podporováni eh, například tím, že vlastně nemusí mm, vysvětlovat některé věci. Mě by zajímal váš názor na tento problém. Protože to vlastně trošku pokřivuje rozhodování v politice. Pokud je zde organizace, kde jsou stále vlastně určité pochyby o její nezávislosti, nevím, zda je tak obtížné některé některé zaměstnance buď propustit nebo je nějak přesunout z některých výborů, z některých pracovišť, protože velice často je evidentní, že dochází ke střetu zájmu. Děkuji. Děkuji. Odpovědi dostaneme, ale někdy mám dojem, že existuje hm, velice komplexní strategie. Zjistí se, že EFSA má třeba problémy a pak se politika mění. Nedávno tady byly dva televizní týmy a chtěli vědět, jakým způsobem hodnotíme nezávislost agentury EFSA. A já jsem řekl, že se mohou zeptat, koho chtějí, protože je třeba vzít na vědomí, že došlo třeba ke změnám a nemělo by se pořád připomínat staré problémy, které jsme měli před několika lety. Richard Sebel, prosím. Ano, chtěl bych ti jo poděkovat eh, za to tvoje vysvětlení. Jsem také stejného názoru, ale nezávisle na tom je třeba říci, že musí být jasné jedno. Jestliže někdo s určitou dobu pracoval pro průmysl, pro odvětví, tak nemůžeme říci, že je hned nezávislý. Nemůžeme prostě okamžitě někomu okamžitě naslepo eh, důvěřovat. Dejme tomu, že pracuje někdo pro nezávislou organizaci, pro, a potom můžeme věřit, ale každá osoba, která takto je nezávislá, tak musí zaručit, že svou činnost vykonává zcela nezávisle. Jestliže někdo zodpovídal ve svém životě prostě za určitou oblast, tak není možné vyloučit, že by byl úplně nezávislým. Takové organizace, jako je EFSA, samozřejmě pocházejí, rekrutují lidi z průmyslu a z oblasti odborných, odborníků a tito lidé, kteří potom přebírají určitý mandát, musí nezávisle vykonávat svou činnost. Musíme se o tom ubezpečit, ale na věky věků vyloučit, že někdo je úplně nezávislý, to je nerealistické, protože jinak budeme mít stále více lidí z oblasti vědců a to bude v rozporu s tím, co bychom si přáli. Chtěl jsem se zeptat ovšem paní ředitelky na toto. Jaké hlavní poučení máte z krize ekoly? Ehm, podle našeho názoru to byly především nedostatky v managementu eh, informování občanů. Eh, jakým způsobem národní úřady informovaly občany a je třeba, aby spotřebitelé ne, eh, ti byli ne, extrémně nejistí v tom, že nevěděli, která informace je správná. Myslím si, že je to velice problematické, jakým způsobem je možné zlepšit management informací. Ještě další otázka. Eh, Rozsah zkoušek nebo prověřování eh, GM, eh, geneticky modifikovaných organismů. Co se týče eh, regionality a dopadů, jaké to má, dejme tomu, že máme dlouhodobé studie, samozřejmě GMO mohou nějakým způsobem působit. Jakým způsobem zajistíte, že EFSA skutečně bude zkoumat eh, celou Evropskou unii a ne určitý časový úsek, eh, po který působí geneticky modifikované organismy. Děkuji. Děkuji. Merci, monsieur président. Děkuji, pane předsedo, paní ředitelko. Děkuji za to, že jste k nám přišla. Je mi líto, že tady není přítomno více poslanců, protože bychom mohli vést podrobnější diskuzi. Celá řada otázek tady byla zmíněna. Dvě nebo tři připomínky z mé strany. Za prvé, bisfenol A. Tato látka a její nebezpečnost a způsob, proč je nebezpečná, k tomu zatím nemáme žádné výsledky, které by všechno potvrdily. Zatím víme, že bisfenol se nachází v potravinách, především když se zahřívají například potraviny, které jsou zataveny do mikrovlné folie. Nebylo by tedy smysluplné, kdybychom požadovali, aby tato skutečnost byla zmíněna, aby tedy to bylo zmíněno na tom balu, který se používá předtím, než se dá potravina do mikrovlné trouby. Takže aby uh, věděli například spotřebitelé, když kupují tyto potraviny, jak to mají zahřívat, aby to nebylo nebezpečné. Tolik tedy k bisfenolu A. Druhá otázka. parabeny v kosmetických výrobcích a ostatní látky. Říká se, že to může být karcinogenní látka. Pracujete na tomto tématu? Já bych ráda věděla, zda jste už začali se zabývat eh, těmito otázkami s eh, asfartámem. Zda existují nějaké plány nebo projekty, nebo jaké máte nápady, jak bychom s tímto tématem měli zacházet. Poslední otázka dioxiny. Dioxiny v určitých výrobcích, potravinách, především ze Švédska a z evropských členských států byly odstraněny vlastně nebylo vůbec řečeno, zda je vysoká hodnota eh, dioxinů v těchto výrobcích. Neměli bychom tady být transparentnější, aby spotřebitelé věděli, když něco podobného jedí, Jaká hodnota v těchto výrobcích, pokud jde o dioxin, je? Thank you very much. Paní ředitelko, máte slovo. Děkuji. Chtěla bych poděkovat za veškeré dotazy, které zazněly. Možná začnu bisfenolem A, a proto, protože právě toho bisfenolu A se týkalo mnoho dotazů. je třeba si uvědomit, že to je kontroverzní téma. A zcela správně jste řekli, že nedávno eh, byl zveřejněn názor nebo stanovisko francouzského eh, úřadu, který se týká bisfenolu A. Je pravda, že to není poprvé, kdy došlo k určité vlastně kontroverzi ohledně vědeckých názorů na tento produkt. A to je jedním z důvodů, proč například Světová zdravotnická organizace uspořádala minulý rok speciální workshop se zastoupením eh, celé řady zemí, včetně i zástupců eh, agentury EFSA. Byl to, byl to seminář, eh, workshop právě na toto téma. Nakonec zveřejnili zprávu na jaře tohoto roku. Závěrem této zprávy nebo ten závěr je vlastně v souladu s tím, k jakým závěrům došel panel EFSA. Dále, co se týče těch zpráv té francouzské agentury, tak my na tom stále pracujeme. Myslíme si, že je pro nás důležité, abychom vždy brali v úvahu veškeré nové vědecké poznatky. My vždy ty nové vědecké poznatky přeskoumáváme a e, zamýšlíme se nad tím, zda to má nějaký vliv nebo dopad na naše stanoviska. Pokud e, tedy nebo až to dokončíme, tak poté dojdeme k názoru, zda tedy naše stanovisko, které jsme zveřejnili zhruba před rokem, bylo to vlastně posouzení rizika bisfenolu A, tak poté zvážíme, zda toto stanovisko nějak e, nepozměníme. To znamená, že dnes vám vlastně ještě nemohu příliš říci. Tato zpráva byla zveřejněna koncem září. Ta francouzská zpráva, náš panel nyní na tomto tématu pracuje. Chtěla bych říct si pouze to, že ty dvě zprávy nejsou zprávami, které bychom považovali za zprávy, které hodnotí nebo posuzují rizika. Ta první zpráva popisuje expozici bisfenolu A v evropské populaci a ta druhá zpráva schromažďuje nejnovější vědecké údaje, které se týkají bisfenolu A. Náš panel se nad tím zamyslí, také budeme spolupracovat i s francouzskými odborníky. Požádali jsme o určitý dialog, budeme vycházet z údajů, které jsou ve zprávách, budeme s nimi diskutovat, to znamená, že nebudeme tu zprávu pouze číst, ale spojíme se i s těmi zástupci, s těmi odborníky a nakonec společně s francouzskou agenturou připravíme společnou zprávu nebo společné stanovisko, kde také vysvětlujeme, zda s nimi souhlasíme nebo zda s nimi nesouhlasíme a proč, protože to je velice důležité zúvodnit i to, pokud tam bude nebo nebude soulad. Zhruba na konci listopadu by měla být tato zpráva hotová. Náš panel rovněž připraví vědecké stanovisko, které bude vycházet z této zprávy a také z nejnovějších vědeckých poznatků, které jsou k dispozici o bisfenolu A. Protože těch vědeckých poznatků je velký počet. Každý den jsou zde nové vědecké poznatky o bisfenolu A. Čili je to tedy konec listopadu, je to již brzy. Chtěla bych vás pouze informovat o tom, že tuto věc bereme velice vážně, přeskoumáváme tyto francouzské zprávy, jsme ve spojení s francouzskými odborníky a nakonec se zcela jistě dozvíte o výsledku v rámci tedy několika týdnů. Dále, když hovoříme o bisfenolu A, tak chtěla bych říci, že základ pro evropskou legislativu, která se týká obalových materiálů, vychází z toho, že pokud dojde k přechodu některých látek z obalu do potraviny, tak ten produkt nesmí mít žádné negativní dopady na zdraví. To je vlastně takový základ pro evropskou legislativu, tento princip. Někdy existují také určitá doporučení, která se týkají obalových materiálů. Jsou tam opatření, jak zacházet s tím obalem. Jedná se v podstatě o to, že tato doporučení vypracovávají zvláštní odborníci na posuzování rizik. Dále zde padla otázka na tzv. zdravotní tvrzení. Já doufám, že spotřebitelé se v tom nakonec nějak budou orientovat protože veškerá vědecká práce, která byla odvedena na tomto tématu, cílí na lepší ochranu spotřebitelů. Zejména chceme eh, pomoci spotřebitelům v tom, aby si dokázali lépe vybrat eh, potraviny, které jsou dobré pro výživu. Souhlasím s tím, že dnes těch zdravotních tvrzení na trhu je příliš a doufejme, že po dokončení práce agentury EFSI tam vlastně bychom posoudili, Eh, celou řadu těch zdravotních tvrzení a v podstatě asi 80% těch zdravotních tvrzení bylo zamítnuto. Takže snad ta situace bude přehlednější. Eh, Linda McEwen hovořila o tom, že komise také musí ještě dokončit s členskými státy seznám těch schválených zdravotních tvrzení, což eh, by mělo být někdy koncem roku. Minimálně ten návrh by měl být hotov do konce tohoto roku. Bude to velice důležitý seznam. Musíme ještě také přeskoumat hm, také tvrzení, která se týkají zdravo, eh, vlastně rostlin. A tam mohou být určité problémy v tom, jak eh, vlastně uplatňovat stejná pravidla, protože to mohou to být buď léčivé mm, přípravky nebo určité další látky, které se týkají potravin. Komise chce zajistit, že výsledkem nebude nějaké nedorozumění nebo zmatení, zejména na straně spotřebitelů. To znamená, tyto produkty stále ještě přeskoumáváme. Dále, co se týče toho nutričního profilu, tak my jsme odvedli svou práci. Eh, už před nějakou dobou jsme vlastně mm, přinesli naše doporučení. Společně s komisí je třeba teď eh, ještě připravit pravidla. Možná by bylo dobré třeba jaksi vyzkoušet proveditelnost těchto mm, nutričních eh, portfolií. Máme zde k dispozici zvláštní databázy, schromažďujeme údaje, které se týkají také spotřeby potravin. Takže myslíme si, že komisi by to mělo také zlepšit eh, možnost posuzování proveditelnosti mm, této nové metody. Týká se to tedy vlastně označování potravin, jsou tam ty nutriční profily, anebo i ta zdravotní tvrzení. Další otázka se týkala pesticidů. Ehm, to, co říkáte, je pravda. Zejména v té zprávě, o které jsem hovořila, tak když posuzujeme přítomnost eh, reziduí pesticidů a také maximální povolené hodnoty, tak je pravda, že to vlastně zahrnuje všechny pesticidy, které jsou přítomny. A pro spotřebitele to znamená, že tam může být vlastně několik látek, která mají rezidua v potravinách. My v FC usilujeme o to, abychom dále vypracovali metodiku hodnocení rizik, která se týkají rezidují pesticidů a chceme brát v úvahu takzvané kumulativní posouzení rizik nebo spíše posouzení kumulativních rizik. To znamená, chceme zkoumat nejenom dopad na zdraví, ale také chceme brát v úvahu, zda ty látky, které jsou tam přítomné, mohou mít určité synergické účinky například. Takže ty, ty látky vlastně v kombinaci mohou mít ještě další účinky. Také jsme um, již zveřejnili některá, některá doporučení a domníváme se, že do konce roku 2012 bychom měli být schopni již využívat tuto metodiku hodnocení kumulativního rizika vlastně pro všechny eh, běžné příklady. Je to dost obtížný vědecký problém. Investovali jsme do toho prostředky, spolupracujeme s mezinárodními partnery a chtěli bychom, aby tedy do konce příštího roku se to vlastně stalo součástí takového naprosto rutinního hodnocení. Dále zde padla otázka na nezávislost agentury EFSA. Nejprve bych chtěla poděkovat těm, kteří řekli, že soustavně usilujeme o zlepšení nezávislosti a že se nám daří dosáhnout určitého pokroku. Chci říct, že naše politika, která se týká konfliktu zájmů, se nyní provádí už téměř 10 let a tuto politiku zejména v roce 2007 jsme velice zpřísnili a posílili. Takže myslím si, že nyní již máme dobré zkušenosti a chci ještě říci, že každý rok zhruba při ehm, jsou zde asi 300, je tam asi 300 mm, akcí nebo 300 příležitostí, kde vlastně dochází k výběru těch vědců a my vždy vlastně Ehm, my vždy zkoumáme profil těch vědců, abychom zabránili potenciálnímu konfliktu zájmu. A každý rok máme asi 500 různých prohlášení o tom, že tam není konflikt zájmu, který vlastně my přeskoumáváme. Chtěla bych říci, že tomu věnujeme mnoho úsilí. Je důležité, abychom i nadále mm, přeskoumávali naše postupy v říjnu jsme také uspořádali zvláštní seminář v Bruselu, kde jsme si uvědomili, že je důležité poučit se z minulosti, ale je také důležité si říci, že nezávislost není pouze zabránit konfliktu zájmů. Samozřejmě, že konflikt zájmů je takovým klíčovým prvkem, pokud chceme usilovat o nezávislost, Nicméně domníváme se, že tam je pak ještě celá řada dalších prvků, například způsob výběru vědců, způsob, jak činíme kolektivní rozhodnutí, kde jsou všichni členové panelu nebo všichni členové určité skupiny. To znamená, to naše stanovisko není nikdy stanoviskem pouze jedné osoby. Vždy to je výsledek kolektivní diskuse a práce celé řady vědců. Také vždy prosko, také vždy vlastně máme k dispozici prohlášení o tom, že tam není konflikt zájmu. Pokud bychom zjistili, že tam je konflikt zájmu, tak ten vědec nikdy nesmí nějaké stanovisko vlastně podepsat sám, vždycky to musí být vlastně kolektivní rozhodnutí. Máme zde také novou politiku nezávislosti vědeckého procesu, to znamená, chceme zde nastínit určitou novou perspektivu a chceme každému jasně říci, že je důležité, abychom poskytovali nezávislost, nezávislé vědecké názory. Je také důležité, aby zde byl otevřený a transparentní postup výběru vědců. Musí tam být jasná kritéria, která jsou pro všechny transparentní. Také je zde třeba otázka toho, jak schromažďujete určité údaje a tak dále. Toto vše je zahnuto v naší nové politice a chceme se tomu tématu zcela jistě ještě věnovat. Protože je pravda, že občas je naše nezávislost spochybňována. Například seminář v říjnu byl právě velice důležitým milníkem Chtěli bychom vytvářet určité další příležitosti spolupracovat s nezávislými organizacemi, s klíčovými zúčastněnými zahranem eh, stranami, s vědci, s různými národními organizacemi. Chtěli bychom o tom hovořit, protože je pravda, že nezávislost to je i to, jak nás ostatní vnímají. Zda ostatní vnímají, zda jsme nebo nejsme nezávislí. To znamená, že výsledek nebo výstup tohoto semináře společně s také se závěry veřejné konzultace vezmeme v úvahu, vezmeme v úvahu veškeré připomínky při vytváření nové politiky a prováděcích pravidel této nové politiky. Eh, v prosinci by mm, ta zpráva měla vlastně přijít eh, před eh, správní radu. Dále, co se týče našich pracovníků, máme konkrétní pravidla, která mají zaručit, že jednak eh, všichni externí pracovníci nejsou v konfliktu zájmu, ale máme i podobná pravidla, která se týkají našich pracovníků, našich interních pracovníků. Týká se to náboru těchto pracovníků, práce těchto pracovníků a také i způsobu, když vlastně, nebo situace, kdy odcházejí z EFSI. Například eh, žádáme, aby naši výkonní pracovníci vyplnili každý rok eh, vlastně zprávu o konfliktu zájmu, aby tuto zprávu také každý rok aktualizovali. Tuto zprávu také poté přeskoumávají jejich eh, vedoucí pracovníci, abychom zaručili, že nebude docházet k žádnému konfliktu zájmu. Samozřejmě, že někteří pracovníci třeba po několika letech odchází, ale když nabíráme nové pracovníky, tak vlastně už e, máme nové postupy, abychom zajistili, že pracovníci, kteří odejdou z naší firmy, mm, musíme zaručit to, aby tyto lidé vlastně nebyli nahlíženi jako vědci, kteří si vlastně sebou jaksi odnášejí některé zkušenosti, které by pak vlastně mohly být třeba využity v průmyslu. Dávám jeden konkrétní příklad. Jeden člověk eh, odešel z agentury FC a chtěl pracovat v průmyslu a byly tam velice eh, Například dali jsme tam velice přesné podmínky toho, že třeba ten člověk vlastně nemohl být v kontaktu s našimi zaměstnanci. To znamená, jsou to takové je to příklad toho, jak jsme se vlastně snažili oddělit činnost agentury EFSA a činnost mm, odvětví, příslušného odvětví. To znamená, že my v podstatě každý den pracujeme na přeskumu naší politiky, také vypracováváme novou politiku, která má vycházet z těch stávajících pravidel, chceme se poučit z minula, chceme se poučit z těch minulých let. Další otázka se týkala e-koli jak jsme se poučili. Myslím si, že těch poučení je celá řada. Za prvé se ukázalo, jak už jsem říkala, že se ukázalo, že, že je dobře, že se připravujeme na podobné krize. A tím tou přípravou Nemyslím pouze určité postupy pro krizi, ale i třeba vytváření sítí s vnitrostátními organizacemi pro bezpečnost potravin, to, že schromažďujeme údaje a máme určité databáze, protože právě během krize se dost těžko ta data schromažďují, musíte mít ty databáze již předem. Také se nám podařilo vyzkoušet nebo také máme různá taková simulační cvičení. Každý rok vlastně společně s eh, vnitrostátními eh, příslušnými orgány a s komisí organizujeme taková simulační cvičení pro případ krize. Dále chceme i nadále investovat do takových nejpalčivějších témat. Co se týče e tak nebylo to něco, bohužel něco úplně nového, protože Evropa už má zkušenosti. Nicméně se ukazuje, že právě třeba EFSA zde přinesla takovou přidanou evropskou hodnotu. Nejednalo se to pouze o duplika, duplikování práce 27 členských států. Je dobré dále využívat naše databáze, naše sítě, spolupráci se zúčastněnými stranami, spolupráci s vnitrostátními orgány pro bezpečnost potravin a tak dále, abych se nám podařilo lépe předvídat eh, tyto problémy tohoto druhu. Pro, poučili jsme se rovněž eh, v tom smyslu, že vlastně i osiva nebo semena jsou součástí toho mm, potravinového řetězce a že je také důležité v budoucnu na ně dávat více pozor a jak už jsem hovořila, právě pracujeme na posuzování rizik těchto produktů, abychom mohli například komisi poskytovat určité poradenství, e, po případě by se mohla stanovit určitá pravidla, jak zamezit v budoucnosti podobné složité situace. Další otázka se týkala aspartamu. Zcela jistě pracujeme na otázce asparta, aspartamu. Už e, to bylo vlastně v pracovním programu na rok 2008 což už je docela dlouhá doba. A je to zejména z důvodu velkých obav. Komise nás požádala eh, o určité posouzení rizik a Spartamu. My chceme připravit eh, komplexní posouzení rizika a Spartamu, které bychom chtěli dokončit do konce příštího roku. Už jsme začali schromažďovat data a získali jsme více než 600 vědeckých studií, jak zveřejněných, tak vlastně i nezveřejněných. A chceme publikovat tyto údaje po té, co zajistíme, společně s komisí, že tento postup je možný. Chtěli bychom tedy zveřejnit všechny údaje, která potom využijeme pro posouzení rizik aspartamu. Chtěli bychom to všechno zveřejnit asi začátkem prosince. Dále, by, dále také mm, budeme mít zvláštní pracovní skupinu. Samozřejmě, že přeskoumáme také Eh, ten profil všech těch pracovníků toho výboru, abychom zjistili, že, nebo abychom zajistili, že to jejich eh, posouzení bude nezávislé. A chtěli bychom také vycházet, eh, nebo vlastně nakonec ta práce této skupiny bude vlastně dalším zdrojem další práce. Chtěli bychom mít určité veřejné konzultace, které se týkají Aspartamu zřejmě příští rok, asi na jaře nebo na začátkem léta. Chceme zajistit to, že tak kontroverzní vědecké téma bude dobře ošetřeno. Proto eh, se zeptáme komise, zda můžeme trošku posunout eh, datum zveřejnění našeho stanoviska, abychom ještě lépe mohli konzultovat veškeré věci. A posledním bodem, nebo poslední otázkou, pokud jsem na něco nezapomněla, byly dioxiny. Dioxiny jsou důležitým tématem. Zaprvé mohu říci, že došlo ke kontaminaci několika produktů. Nejednalo se pouze o dioxiny, ale i také o ty polychlorované bifenily. Došlo tedy k té kontaminaci v Itálii. Takže zaprvé chci říci, že jsou zde velice přísná opatření, která se týkají zmírňování nebo posuzování rizik dioxinů. Víme, že dioxiny jsou karcinogenní, proto je důležité chránit veřejné zdraví. A jakmile se zjistí, že nějaká potravina obsahuje více než ty povolené nejvyšší úrovně dioxinů, tak členský stát musí stáhnout tuto potravinu z trhu, aby chránil spotřebitele. Co se týče agentury EFSA, tak EFSA monitoruje situaci a využívá údaje, které schromažďuje všech 27 členských států. Zbíráme všechny údaje, protože máme zvláštní program dozoru. Dále také každý rok vydáváme zprávu, která se týká míry výše kontaminace potravin a krmiv právě kontaminace dioxiny. Tato práce je velmi významná. Myslím si, že také se zlepšuje i takové obecné povědomí v tom, jak se nám daří zlepšovat situaci ohledně těchto persistentních eh, znečišťujících látek v potravinách. Mohu říci, že obecně ta situace je lepší, než byla třeba před 10-15 lety. Zejména díky různým eh, programům, různým akcím, například eh, zákaz některých konkrétních eh, chemických látek obecně v průmyslu, nikoli pouze v potravinářském průmyslu, v průmyslu obecně. Také monitorujeme evropskou legislativu. Jsou zde, je zde evropská legislativa, která stanovuje maximální hodnoty některých látek v potravinách a tak dále. Takže to je rovněž téma, o kterém pravidelně podáváme zprávy a naše zprávy využívá komise i členské státy, aby situaci nadále všovaly. A pak jsem ještě zapomněla na otázku medu. Komise nás požádala, abychom navázali na um, rozsudek nebo na výrok Evropského soudního dvoru. Jedná se o to, že med, zda tedy med, který obsahuje, nebo který byl vyroben eh, z pilu, který pochází z jiných uh, zemí než zemí Evropské unie. Zda tam tedy není určité riziko, zejména se to týká, zejména se to týká pilu z geneticky modifikované kukuřice. Máme určité údaje, které eh, nám vlastně dal sám žadatel. Ty informace neříkali, že ten pil z té kukuřice je bezpečný, ale ty informace hovořily o tom, že není žádné vyšší riziko, nebo že tam vlastně není rozdíl v tom riziku, které představuje pil z geneticky modifikovaných eh, kukuřic na rozdíl od eh, geneticky nemodifikovaných nebo z těch konvenčních kukuřic. To znamená, že je možné, že v budoucnu také bude ještě nějaký další požadavek na ty žadatele na základě toho rozhodnutí Evropského soudního dvora. A poté by tedy bylo zapotřebí ještě to všechno znovu posoudit z pohledu dopadu na veřejné zdraví. Myslím si, že už jsem zodpověděla všechny otázky, ale samozřejmě se k tomu ještě můžeme vrátit. Ano, říká předseda, protože eh, ten další bod eh, bude vlastně až od pěti hodin, takže možná máme čas ještě na takové druhé kolo otázek. Pokud eh, máte zájem ještě o další kolo otázek, prosím. Eh, Direktrice, ho sentito la sua risposta, mm, devo dire... Vážená paní ředitelko, eh, slyšel jsem vaše odpovědi a musím říci, že ten problém, který jsem já líčil, má co dočinění s regiony kde se právě vyrábějí různá krmiva pro zvířata, kde se také chovají zvířata. A e, jsou tam celé řady e, občanských iniciativ a svazů. Nacházejí se takové látky, jako jsou dioxiny, PCB a další škodliviny. A zcela jasně je možné to vztáhnout na emise cementáren a mm, spaloven. Dokonce existuje jedno až dvě nebo tři zařízení, které jsou vzdálena pouze několik kilometrů a e, prach, samozřejmě emise padají na E, pole v okolí. Tím se zvyšuje e, množství škodlivin a takové cementárny a spalovny jsou již v provozu 60 let. Víme, že e, ty ta procenta emisí jsou pouze odhadovaná procenta, nejsou to absolutní hodnoty, čili nevíme, jak vysoké procento škodlivin je skutečně v emisích obsaženo. Víme, že evropská legislativa nebo ani legislativa států nezakazuje emise a znečištění, ale pouze od, určitého, od určité úrovně znečištění. Čili ty případy, o kterých jsem se zmínil, prostě existují. A není to náhoda, opakuje se to na více lokalitách. A proto jsem chtěl položit následující otázku. Nemyslíte si, že by vaše agentura, čili EFSA, mi měla vypracovat eh, zcela speciální studii právě pro oblasti, kde jsou cementárny? To je můj dotaz. Jestliže budeme mít eh, dotaz, tak eh, bych položil další otázku. Já pocházím z oblasti, kde se pěstuje eh, víno, z něhož se vyrábí proseko a odtud se vyváží do celého světa. Je to zemědělský eh, produkt, který je velice ziskový a mm, v, mm, ta vinná réva se pěstuje kolem Benátek, Trevíza a mm, dalších eh, oblastech. Ovšem zjistilo se, že docela dobře možné, že se dostávají do tohoto eh, vína pesticidy. Zemědělci používají individuálně různé ochranné obléky. Obléky někdy vypadají jak eh, kosmonauti, ale kdy se také používají vrtulníky, eh, s jejichž pomocí se hnojí vinohrady. My nejsme dosti proti tomu chránění. Jde o to, že máme zemědělce, který tyto pesticidy eh, nějakým způsobem dává na svá pole. Je to karcigonení, eh, karcigonení látka. A mm, sám zemědělec ten se samozřejmě eh, chrání různými ochrannými obleky a podobně. Ovšem pole nebo vinohrady se nacházejí nedaleko školy. Pro děti, které si hrají venku kolem školy, neexistují žádná ochranná opatření. Možná trochu zacházím za rámec eh, vaší kompetence, ale myslím si, že jsou to produkty, eh, které se dostávají do oběhu. Eh, Proseko je vlastně potravina a dostává se do oběhu. A ten oblast, kde se pěstuje příslušné víno, tak eh, je oblastí, kde se stále zvyšuje počet eh, karcinogenních onemocnění. Není tam v podstatě jediná rodina, která by neměla eh, někoho ze členů rodiny, který by neonemocněl rakovinou. Jde zde o ochranu občanů, za kterou zde musíme vystupovat. Děkuji. Děkuji, mám pouze jednu poznámku. Pokud si vzpomínám na to nařízení, tak už teď eh, panuje zákaz toho leteckého postřiku eh, v blízkosti škol a tak dále. Takže pokud k tomu tak dochází, tak oni porušují tu legislativu. Myslím si, že paní ředitelka na to ještě určitě odpoví, ale nyní pan senior Ross. Grazie, estremamente interessante la relazione. Ano, děkuji. Bylo to na nejvíc zajímavé, to, co zde bylo řečeno. Ovšem eh, chybí zde eh, další údaje, například ohledně aspartámu. Eh, existuje více jak 600 studií, ale přece jenom to vzbuzuje obavy. Počkáme, až ty studie zveřejní, pak koncem roku se udělá nějaký test, ale i nadále občané budou aspartam užívat. Čili mají členské státy nějaké možnosti mm, označit eh, potraviny eh, nějakými symboly, eh, potraviny, které jsou nízkokalorické. Měly by zde být eh, všechny alternativní sladidla uváděna na eh, takových etiketách. Někdy mohou být eh, také zdraví škodlivé. Když používáme například místo cukru aspartam, tak je to skandální, když se takto postupuje, ale bohužel Většina se rozhodla jinak. Například existuje Coca-Cola Light nebo Coca-Cola Nula nemohou ji požívat eh, těhotné ženy nebo děti eh, do určitého věku. Ovšem bylo by třeba, aby členské státy eh, používaly různé symboly pro potraviny, produkty, které jsou nízkokalorické než ostatní. Požívání těchto potravin nízkokalorických je velice rozšířeno. Dále ochranné Eh, postřiky. U potravin se provádějí různé kontroly, ale máme také produkty, které přicházejí ze třetích zemí. Nebo tady, jak zmiňoval kolega o vinohradu, který je postřikován pesticidy. Alternativou by bylo, že by se prakticky tyto produkty nekonzumovaly Ovšem víme, že v Číně se používají produkty, které jsou daleko nebezpečnější a toxičtější, než eh, co se používá v Evropě. Ale co dělá Evropa ohledně kontrol? Vím, že jenom u, v Itálii u produktů, které jsou eh, falšované, eh, Eh, zjistili, že se to týká více jak 40 eh, potravin a eh, na tyto potraviny byly vyhlášeny sankce. Někde je to až 60%. Ovšem, ptám se, jaké kontroly se prodá, provádějí v Rotterdamu a někde jinde v místech, kam kudy se sem traviny produkty dostávají. Dále se hovoří o dioxinech, které nalézáme. Všichni víme, že jakýkoliv spalovací proces, když není nějaký odtah kouře, že vznikají dioxiny. Eh, máme například, eh, podporovali jsme finančně Eh, výrobu pelet eh, nebo různých alternativních energií a eh, zejména tato zařízení na pelety nepotřebují odtah z palin. Proto se podporuje i nadále budování takových zařízení. E, sice emitují málo dioxinu, ale přesto existuje celá řada zařízení. Komise to finančně podpořila a nyní mají tato zařízení být e, uzavřena nebo mají zastaven provoz. Čili e, Dále ještě otázka eh, medu a eh, geneticky modifikované kukuřice. Eh, Evropský soudní dvůr se k tomu vyjádřil. Ovšem je třeba zjistit, zda kdo se zmílil, zda soud a nebo vaše agentura? Já jsem doufal, že nám udáte konkrétní řešení a nebudete pouze upozorňovat na problémy. Engineering. Otázka na to spalování je velice složitou otázkou. My jsme vypracovali zprávu a je zde rozdíl mezi emisemi dioxinu a ten rozdíl je asi 100 tisíc. Je tam prostě velký rozdíl, záleží na tom, jaké máte spalovací zařízení a tak dále. E, ve Švédsku je nejhorší ovzduší v jednom malém městečku, kde každý má vlastně kamna, kde spaluje um, nějaký, nějaké topivo a vlastně z toho je tam nejhorší ovzduší. Ještě někdo se hlásil o slovo? Nikoli, takže paní ředitelka má slovo. Velice děkuji. Dovolte mi nejprve začít tématem znečištění. Hovořili jste o tom vlastně jste o těch minulých, eh, o tom, jak vlastně do, do, došlo ke znečištění oblastí, které se nachází v oblasti různých spaloven a tak dále. Mohou to být nikoli pouze mm, dioxiny, ale i ne další chemické sloučeniny. Mohu k tomu říci, že pokud se týká pokud se to týká regulovaných znečišťujících látek, tak tam evropská legislativa stanovuje určité maximální hodnoty. Pokud eh, ta legislativa není dodržena, tak ten produkt nelze uvést na trh. To je tedy můj první komentář. Dále jsou tam samozřejmě ještě další aspekty, na které naráží vaše otázka. Jde o to, že třeba tam může být nějaká bývalá továrna nebo bývalá spalovna, kde vlastně ta úroveň ochrany nebyla tak dobrá, jako je dnes. Dnes třeba vyžadujeme využívání filtrů, abychom zamezili znečištění okolí té továrny nebo té spalovny. Je možné, že třeba v minulosti eh, tam nebyly taková zařízení, takže ta, ty oblasti byly více znečištěné je pravda, že třeba v blízkosti těch bývalých továren nebo spaloven mohou být třeba i zemědělská půda a tak dále. Nicméně bohužel to už není vlastně v našich pravomocích. Spíše je to na místní a regionální úrovni, aby se vypořádali s touto obtížnou situací. Je to taková ta, zejména to jsou ty staré, bývalé, zavřené továrny, bývá tam často i znečištěná, kontaminovaná půda, přitom tam je nadále Mm, jsou tam vlastně zemědělci v té oblasti a přitom ta e, úroveň kontaminace je tak vysoká, že může vyústit v přítomnost některých e, kontaminantů i v potravinách. Nicméně EFSA zde není kompetentní. My můžeme pouze říci, zda ty znečišťující látky mohou mít dopad eh, a pokud se jedná o dioxiny, tak zcela jistě tam ten dopad je a pak jsou zde také stanoveny určité maximální limity pro ochranu veřejného zdraví. Dále otázka na pesticidy. Pokud jsem to dobře pochopila, tak jste narážili na některé konkrétní postupy, konkrétní praktiky v určité oblasti v oblasti Itálie, kde se eh, vyrábí prosecco. Myslím si, že však k tomu může docházet i v jiných oblastech. Jde o to, že pesticidy eh, mohou být eh, aplikovány někdy takovým způsobem, který vlastně navýší riziko toho, že ty pesticidy budou mít vlastně negativní dopady na okolí, na um, všechny, kteří žijí v okolí a tak dále. Uh, když jsme hodnotili pesticidy, tak jsme neskoumali pouze dopad na zdraví spotřebitele, ale také i dopad na pracovníky, kteří s nimi pracují, například e, zemědělce. A také jsme zkoumali dopad na zdraví lidí, kteří žijí v blízkosti třeba těch polí, kde se e, aplikují pesticidy. Výsledkem e, byla nová opatření pro hodnocení rizik. Znamená to, že pokud je nějaký pesticid uveden na trh v některém členském státu, tak e, jsou tam určitá doporučení pro takzvané dobré zemědělské postupy. Tyto postupy by měly zaručit to, že pesticidy budou využívány takovým způsobem, aby neměly negativní dopad na osoby, které žijí třeba v blízkosti Mm, nebo třeba tam může být blízko nějaká škola a tak dále. Pokud jsem to tak dobře pochopila, tak doufám, že mm, tedy toho se týkala právě ta vaše otázka. Pak zde ještě je téma Aspartamu. Možná jsem se nevyjádřila jasně, hovořila jsem o tom, že máme k dispozici asi 600 studií, z nichž budeme vycházet. Vypracujeme posouzení rizika také jsem hovořila o tom, že to bude trvat určitou dobu, protože se jedná o komplexní posouzení rizik a chceme také plně zapojit vědeckou obec. A to jak evropskou, tak i mimo evropskou, protože toto téma je kontroverzní. Jedná se o urgentní otázku. Už jsem před chvílí mluvila. Vlastně ve svém projevu jsem hovořila o celé řadě takových urgentních témat. Konkrétní zoonózy, Um, chemické látky, kontaminace, výživa. Zde tedy, eh, co se týče toho aspartamu, tak vlastně to není urgentní. Není to tak urgentní, to znamená, je důležité nechat našim vědcům několik měsíců k tomu, aby to všechno dobře eh, proskoumali. Pak zde ještě byla otázka, která se týká produktů pro zdraví rostlin je pravda, že velice často dovážíme třeba rostliny ze třetích zemí a je důležité, abychom dovezli pouze rostliny a nikoli, pouze, nikoli i škůdce s těmi rostlinami. Takže chceme také poskytovat vědecké poradenství, které se týká škůdců rostlin a chceme zajistit to, abychom, aby vlastně nedošlo na evropské území k zavlečení škůdců z třetích zemí, abychom nepoškodili naše rostliny. Tato doporučení nebo tuto práci provádíme pravidelně. Komise a členské státy v tom ale také mají velkou roli. Musí zajistit provádění všech právních předpisů A komise a členské státy musí zajistit, že Rostliny, které jsou dováženy do EU, neobsahují žádné nebezpečné organismy, které mohou být hrozbou pro naše buď zemědělství nebo pro životní prostředí, ale to už je právě na komisi a členských státech. Děkuji, říká předsedající. A Karl Heinz se ještě hlásil o slovo. Já, I... Já jsem byl v trošku ve spoždění. Pane předsedo, mám otázku, o které nevím, zda už nebyla zmíněna, protože jsem byl eh, ještě u, zaměstnán v jiném výboru. Pokud jde o průmysl, pokud jde o výbor EFSA a vědecké výbory, tam přece existuje dostatek uh, Eh, expertů, kteří mohou zastávat partikulární zájmy. Byla v, v tomto směru také určitá kampaň. Je tento problém nyní už vyřešen nebo ho řešíte? Já si myslím, že ještě některé případy nejsou zcela zpracovány, tak bych byl velice rád, kdybych mohl dostat alespoň malou informaci v tomto směru. Ano, ano, ta otázka konfliktu zájmů už tady zazněla. Já mám ještě pocit, že ta otázka, nebo že vlastně ještě důležitá ta otázka ohledně těch pesticidů. Takže říkáte o tom, že zemědělci jsou chráněni, rezidua v potravinách nejsou tak vysoká, takže můžete učinit ještě nějaká další opatření, eh, pokud někdo aplikuje pesticidy takovým způsobem, že vlastně je to nebezpečné pro ostatní občany, takže sice se to eh, vlastně netýká eh, potravin nebo rezidují v potravinách ani přímo zdraví těch zemědělců, ale těch ostatních. Můžete vlastně v tom něco učinit vy? Eh, děkuji za otázku. Je pravda, že my na tom pracujeme. Myslím si, že příští rok snad budeme schopni zveřejnit novou metodiku, která by měla posílit posouzení rizik které se týká hodnocení dopadu pesticidů na, praco- nebo na zdraví pracovníků, na zdraví e, občanů, kteří žijí v blízkosti těch ploch, kde se aplikují pesticidy. E, také mm, pracujeme na celé řadě různých e, doporučení a pokynů, která se týkají pesticidů. A například příští rok budou také zveřejněny některé tyto pokyny. Pomůže to zejména osobám, které odpovídají za řízení rizik, Chtěla bych také říci, protože vím, že Evropský parlament má zájem a i evropští občané mají zájem o tuto téma, že Evropská komise nás požádala, abychom ještě posílili posouzení eh, rizika pesticidů na včely. A my nyní pracujeme na novém dokumentu, který by měl být eh, hotov příští rok, takže to je taky taková důležitá věc. Pak ještě co se týče těch eh, prohlášení o tom, že nedochází ke střetu zájmu, zcela jistě na to klademe důraz a každý rok eh, je určitá kritika, určité stížnosti, které se týkají potenciálního konfliktu zájmu našich pracovníků nebo odborníků, s nimiž spolupracujeme a my na to vždy reagujeme Eh, vždy na to reagujeme, nevím, zda vždy se nám podaří přesvědčit toho eh, žadatele nebo toho tazatele, ale je to pro nás důležité, abychom na tom dále pracovali. Velice děkuji. Myslím si, že o tom budeme asi hovořit ještě i příští rok. Děkuji, že jste mezi nás zavítala. Přejeme vám mnoho štěstí a tím zakončuji bod na pořadu jednání. Jak jsem, ho, jak jsem již říkal, tak další bod můžeme začít projednávat až pět hodin, protože mm, tady nejsou přítomní ti eh, hlavní mluvčí. To znamená, teď máme krátkou přestávku a uvidíme se opět v pět hodin.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 Okay, uh, let's start again because it's an interesting subject and our rapporteur Dan Jurgensen is here. We are going to talk about export and import. Chtěl bych zde znovu všechny přivítat. Čeká nás velice zajímavé téma, které se týká vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek. Já sám mám velice rád témata, která se týkají chemie, takže zde již vítám zpravodaje pana Dana Jorgensna. Děkuji, dámy a pánové. Dovolte mi informovat vás stručně o historii tohoto tématu. Nařízení PIC provádí nebo vychází z tzv. Rotterdamské umluvy. Cílem Rotterdamské umluvy je šířit informace o chemických látkách mezi všemi členy této umluvy a také e, je zde tzv. postup předchozího souhlasu když vlastně dochází eh, k přesunu chemických látek mezi jednotlivými zeměmi, které jsou ehm, částmi té rotterdamské umluvy. Jde o to, že je důležité před tím vývozem získat předchozí souhlas země, která vyváží. Máme zde přílohu 3 Rotterdamské umluvy, jsou to pesticidy a průmyslová průmyslové chemické látky. Jsou to velice často chemické látky, které byly již zakázány nebo které jsou omezeny kvůli eh, dopadům na životní prostředí všemi stranami Rotterdamské umluvy. To je tedy tak trošku z historie. Pokud se nyní podíváme na návrh Evropské komise, tak nejprve mi dovolte říci několik slov, které se týkají technické stránky, to není tak kontroverzní, a poté pohovořím o politické stránce. Uh, a tam existují určité názory, které, e, nebo mé názory, které se neschodují s názory komise. Takže za prvé technická stránka návrhu. Komise chce vyjasnit některé definice a chce je učinit do souladu s ostatní legislativou EU, to znamená, aby to nařízení PIC bylo v souladu s jinou legislativou, kterou jsme přijali od té doby, kdy vlastně bylo schváleno to původní nařízení PIC. Možná ještě kolegové budou mít nějaké další poznámky, které se týkají technické stránky tohoto návrhu, ale já sám osobně nemám s tou technickou stránkou žádné, eh, nemám k tomu žádné další komentáře. Komise dále navrhuje, aby eh, do toho procesu byla zapojena Evropská agentura pro chemické látky. Myslím si, že to je velice rozumné, protože pokud zde máme agenturu, kde jsou kvalitní odborníci, tak nevidím žádný důvod, proč bychom nemohli tuto agenturu zapojit do celého procesu, do toho postupu PIC. Nyní, pokud se podíváme na politické aspekty tohoto návrhu, tak asi takovou nejproblematičtější částí návrhu komise je to, že komise navrhuje vlastně eh, se chce jaksi oslabit ten postup eh, předchozího souhlasu. Tady se hovoří o tom, že pokud tam nebude souhlas do 60 dnů, tak se to vlastně považuje za schválené, pokud tam nebude žádný jiný návrh. Týká se to zejména článku 14. Vývozci mohou vyvážet, pokud ta chemická látka byla používána nebo dovážena do země EU v posledních pěti letech a pokud tam nedošlo k žádné regulatorní činnosti vůči této látce. Znamená to, že i pokud ta látka nezískala licenci, eh, povolení nebo registraci, tak pokud tam nebude vlastně žádná reakce, do těch 60 dnů, tak pokud oni dokážou, eh, vlastně prokážou, že už pět let se tam ta látka dováží, tak eh, to je vlastně schváleno. Komise argumentuje tím, že tato změna je nezbytná, protože 30 vývozu těch chemických látek z přílohy 1, části 2 a 3 nemohou eh, pokračovat, protože vlastně, nebo že nemůže dojít k tomu vývozu, protože vlastně nebylo dosažen, dosažena reakce té dovážející země. Podle mého názoru to není příliš dobrý nápad. Podívejme se na chemikálie, o kterých zde hovoříme. Jsou to, je to tedy příloha 1, část 2 a 3. Chemické látky z této části jsou buď zakázány v EU, nebo jsou výrazně omezovány v EU. Takže jsou to látky, které buď jsou zakázány, nebo je výrazně omezujeme a já nevidím důvod, proč bychom měli kvůli obchodním důvodům tyto výjimky rozšiřovat právě na chemické látky tohoto typu. Pokud ta země v rámci 60 zemí nereaguje, tak možná tam mohou být nějaké jiné důvody. Ta země třeba nereaguje kvůli tomu, že oni neví, že mají povinnost reagovat na tu žádost do těch 60 dnů. Nebo tam mohou být i jiné důvody. Třeba se tam změnila vláda, nebo nemají prostě, pardon, nemají dostatek zdrojů nemají eh, třeba dostatek personálu, který by na to reagoval tak dále. Podívejme se nyní na oficiální čísla z OSN. Podle jejich odhadu každý den zemře kvůli expozici eh, kvůli expozici chemickým látkám 47 osob denně, což je asi 50, téměř 50 tisíc eh, lidí ročně, asi 47 tisíc ročně. Také mohou mít ty chemikálie dopad na velký výskyt rakoviny a tak dále. Domnívám se, že ta čísla nám říkají, že musíme více chránit všechny lidi i v těch ostatních zemích a Eh, nevzdávat se ob, vlastně těm obchodním zájmům. Podívejme se také na Rotterdamskou umluvu, což je vlastně to, co máme provádět tímto nařízením, protože Rotterdamská umluva hovoří o ochraně osob a životního prostředí. A nehovoří se zde uh, ne, nebo tím, že budeme udělovat další výjimky, nebudeme chránit ani zdraví osob, ani životní prostředí. Domnívám se, že bychom měli vykročit zcela opačným směrem. Měli bychom naopak posílit toto nařízení ve smyslu toho, aby bylo mnohem obtížnější získat výjimku. Zejména co se týče těch vysoce nebezpečných chemických látek. Uznávám, že můžou být určité výjimečné případy, kdy můžeme udělit výjimku, ale pro ty velice nebezpečné látky by ty výjimky eh, neměly být. Pak mám ještě druhý komentář, který se také týká politické stránky návrhu. Komise argumentuje v tom smyslu, že to, že Evropskou unii může zastupovat v rámci umluvy pouze Evropská komise. Pokud, nařízení, pokud by to nařízení vycházelo pouze z uh, obchodního zákona nebo z obchodní legislativy, tak tam by to dávalo smysl. Nicméně tato legislativa vychází jak z obchodního práva, tak i z práva na ochranu životního prostředí. A to není něco, co bych si vymyslel, to zcela jasně řekl Evropský soudní dvůr v roce 2006. A v, tomto, v této oblasti zde máme sdílené kompetence, mezi členskými zeměmi a Evropskou unii. A já si myslím, že to je velice dobře, aby zde byla tato sdílená odpovědnost a proto v tomto ohledu komisi nepodporuji. Na závěr mi tedy dovolte ještě zdůraznit ty nejdůležitější věci. Otázkou je tedy, zda máme nebo e, nemáme dovolit vývozcům vyvážet chemickou látku, pokud nedostanou reakci do těch 60 dnů pokud mohou prostě dále tu látku vyvážet pouze, pokud eh, vlastně, že stačí říci, že těch pět let už se ta látka eh, používá. Já si myslím, že to nestačí, že by tam ty výjimky měly být spíše řidší, že ta legislativa by měla být naopak zpřísněna. Děkuji, Dané. Nyní e, Richard Sive nahrazuje stínovou zpravodajku. Bohužel tady eh, zpravodaj nemůže být a proto mě požádal, abych sdělil naše stanovisko, stanovisko naší skupiny k tomuto návrhu v mnoha částech souhlasíme s tím, co řekl Dan Jorgensen a jeho analýza především, pokud jde o ty části, které tady přednesl, pokud jde o zapojení členských států, pokud jde o právní základ, který je jednoznačný a proto si myslíme, že by členské státy se na to měly i nadále pobízet, podílet i komise. Aby to bylo také v jejich komisi, také přenesení kompetencí

jako ekra, to je logické a také je to vlastně dne. Také přizpůsobení Lisabonské smlouvy přispělo k tomu, že tedy my tuto záležitost plně podporujeme. Rádi bychom požádali kolegu Jergencena, aby nám ještě přesněji zanalizoval důvody, které komisi přiměly k tomu, aby tyto výjimky sformulovala, jestliže tedy se jedná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 Takže nechceme tady otevírat dveře možnostem, že by byly některé nebezpečné chemikálie exportovány eh, tam, kde nejsou zajištěny, kde není zajištěno s, s nimi příslušné zacházení. Já si myslím, že komise už tady něco udělala a my bychom měli vstoupit do diskuze, jak bychom mohli generálně to omezit. Přesně tak, jak to tady Dan navrhuje. Neměli bychom tuto možnost otvírat. Já si myslím, myslím, že ta diskuze by mohla potom eh, vycházet z různých kritérií, jestliže by nebyla, eh, nebyl včas dán eh, předchozí souhlas. Rádi bychom také navrhli, především double stand, tedy ten, ty dvojí standardy, ty bychom tady nechtěli zavádět, jestliže nějaká chemikálie uh, ve společenství je povolena a podle toho také může být zpracovávána a kdy je zajištěno, aby se to také dělalo i ve třetích zemích. Já si myslím, že bychom tady neměli eh, ještě navíc znevýhodňovat tyto země. To znamená, že bychom tady měli zajistit, aby tady ekonomické důvody pro omezení takovýchto zákazů byly k dispozici, protože jinak by se stalo, že by tyto chemikálie byly dováženy z třetích zemí, což by naši ekonomiku znevýhodňovala. Jak zacházet s těmito chemikáliemi? Musíme požadovat přísný režim, ale požadovat ještě přísnější režim vůči třetím zemím, než máme my, to by nebylo smysluplné. Já si myslím, že je to určitý kritický bod a podle našeho eh, návrhu ten poz pozměňovací návrh, ten by měl podle mého názoru být ještě do jisté míry diskutován, aby se ty výjimky omezily. Jinak můžu říci, že v podstatě souhlasíme se zprávou Jergensena. Děkuji. Nyní paní Alde, Olga Kramer, pan, Olga Kramer za Alde. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V podstatě nemám co dodat k tomu, co řekli předřečníci, ani tomu nechci odporovat. Myslím si, že bychom ten kompromisní návrh mohli, s tím bychom mohli souhlasit. Co se týče upřesnění pojmů a definicí, tak eh, tady bych nechtěl opakovat už to, co bylo řečeno. Chtěl bych nás ovšem varovat eh, před tím, abychom toto téma příliš nepolitizovali. O víkendu jsem se tímto tématem zabýval a možnost, eh, kterou zde vytváří komise, že bychom se odchýlili od toho postupu PIC, tak eh, to v podstatě není důvodněné a neměli bychom u toho se trvávat. Hmm, Spojené národy opět eh, to podpořili a další studií, protože 47 tisíc eh, lidí údajně umírá po světě, eh, protože se dostávají do styku, do kontaktu s nějakými nebezpečnými chemikáliemi. Ta studie OSN ta je podložena úplně něčím jiným. Je možné položit opačnou otázku, kolik lidí neumírá hlady a podvížujou, protože existují používají eh, ochranné postřiky, přípravky, rostlinné přípravky. Eh, takže nebychom se měli nechat zatáhnout do té obvyklé ideologické debaty ohledně chemikálí. Eh, Bylo již upozorněno na to, jaké následné účinky to má. Jde především o praktikabilitu obchodních mechanismů. Když nyní, dejme tomu, uzavřeme ty, tu zelenou bránu, tak eh, samozřejmě sem přijdou nějací jiní výrobci chemikálií, eh, kteří nemusí dodržovat eh, to, co dodržujeme my. Takže myslím si, že bychom měli velice pečlivě zvážit, většina podmínek je převzata z legislativy ohledně postřiků nebo podstatě můžu říci jménem ALDE, že návrh komise je docela dobrý, eh, je eh, nebo zařazuje se do současného rámce a je blízký realitě. K tomu není co dodat. Thank you. And the next speaker... Děkuji. A Anna Rosbach, vy také zastupujete kolegu nebo kolegyni, máte slovo. Yes, indeed I do. She asked... Děkuji, Ano, zastupuji kolegyni, požádala mě zda bych mohla přečíst její stanovisko. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za jeho zprávu a chtěla bych podporovat jeho pozměňovací návrh, který mění e, znění textu e, článku 5. E, domnívá se, že členské státy musí si zachovat své pravomoci při provádění Rotterdamské úmluvy. Kolegyně by také chtěla poděkovat komisi za ten návrh, který připravili a chtěla by podpořit eh, tento to přepracované znění nařízení o postupu PIC. Eh, jsou zde také kvalitnější definice, které jsou sladěny s definicemi v jiné legislativě a také podporuje i posílení úlohy agentury ECHA. Také e, podporuje úsilí komise e, v článku 14. Nicméně domnívá se, že tento text ještě si vyžaduje další diskuse. Co by spoluzákonodárce je důležité si uvědomit, aby Evropský parlament bral v úvahu duch Rotterdamské úmluvy. Uh, a aby také to nevedlo k dalšímu um, navýšení byrokracie. To bylo tedy stanovisko kolegyně a celkově je v podstatě s touto um, legislativou spokojena. Děkuji a nyní já zde vystoupím, co by stínový zpravodaj za zelené. My bychom rovněž chtěli poděkovat eh, zpravodaji za jeho návrh. Domníváme se, že je velice kvalitní. Také souhlasíme s návrhy které volají po zpřísnění této legislativy a nikoli po otevírání nových výjimek a nových možností pro výjimky. My nechceme, aby komise, nebo nelíbí se nám ta logika, kterou používá komise, že tedy pokud ty přípravky už byly prodávány dříve, tak je můžete prodávat nebo můžete vyvážet, protože můžete říct si, Eh, vlastně, že to podal, prodal nějaký váš kolega, ty látky, a pak vlastně to zase můžete prodávat dál. Já se domnívám, že tato kritéria nejsou přijatelná. Je důležité brát v úvahu celou tu myšlenku, která stojí za tou legislativou a ta hlavní myšlenkou je předchozí souhlas, postup předchozího souhlasu. Musí to být navíc postup informovaného předchozího souhlasu. To znamená, že někdo musí souhlasit předem a musí mít dostatečné informace k tomu, aby mohl Eh, ten souhlas vyjádřit. A musí to být výslovný souhlas. Nemůže to být pouze nějaká domněnka, že je to v pořádku, pokud se ta látka již prodávala v minulých letech. To znamená, že pokud vycházíme z této logiky, tak eh, zde máme i takovou tu logiku nečiň ostatním, co eh, vadí tobě. Myslím si, že bychom se tedy měli držet co nejblíže tomu konceptu postupu předchozího souhlasu a co nejvíce osekat všechny možné výjimky. To je návrh nebo názor můj, co by stínového zpravodaje a myslím si, že už nikdo další se do diskuse nepřihlásil. Nevidím jste pana Dana Johansena. Astrid Schumacher, za komisi zřejmě. Velice děkuji. Já si zastupuji kolegu. Chtěla bych také poděkovat zpravodaji za to, že velice rychle připravil tuto zprávu a že také podporuje velký počet bodů toho nového znění, který připravila komise. Chtěla bych se zastavit pouze u toho jednoho kontroverzního odstavce. Jedná se o úpravu postupu PIC. Je důležité připomenout, že eh, to nařízení o postupu PIC už zachází samo o sobě hodně daleko za Rotterdamskou umluvu. To je například ten postup předchozího souhlasu. Nyní už se to týká vlastně 106, týká se to 106 chemických látek, zatímco Rotterdamská umluva se týká pouze asi 43 látek. V tomto přepracovaném znění jsme nechtěli uh, porušit rovnováhu, která byla dosažena v roce 2008. Byla to rovnováha mezi zájmy vývozců chemických látek a mezi zájmy Generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí, které bojuje za ochranu životního prostředí. Toto nařízení je zatím v praxi teprve tři roky po té, co vstoupilo v platnost a už nyní vlastně znovu to nařízení přeskoumáváme, ale je to kvůli tomu, že došlo k určitým změnám klasifikace, takže jsme k tomu přistoupili a snažíme se. Myslím si, že by bylo dobré ještě jednou se podívat na odstavec 14 a zamyslet se nad tím, zda ta rovnováha, které bylo dosaženo v roce 2008, funguje v praxi tak, jak jsme zamýšleli. A už jsem hovořila o tom, že navzdory úsilí komise i určitých konkrétních osob asi ve 30, přípa- ve 30% pří- případů vlastně vůbec nedostaneme reakci z té země. A souhlasíme, že s panem Jurgensenem tím důvodem může být třeba nedostatečná kapacita v té zemi. Také použijeme mezinárodní rámec v rámci Rotterdamské umluvy, abychom zjistili, proč ty země nereagují a velice často zjišťujeme, že to je jednoduše třeba nějaký administrativní problém. Ta země třeba neví, proč na to má reagovat, nebo že vůbec na to má nějak reagovat. Neví, že třeba ta látka je um, ošetřena tou rotterdamskou úmluvou a tak dále. Takže velice často je to spíše jakýmsi břemenem Eh, na straně evropské firmy, která chce vyvážet země, eh, která chce vyvážet ty chemické látky. Zároveň chceme udržet určitou rovnováhu. Myslíme si tedy proto, že by bylo dobré zavést určité omezené možnosti vývozu, které by byly pouze dočasné. Tyto možnosti, to bych chtěla zdůraznit. A je to pro případy, kdy na základě dokumentů se ukazuje, že ta konkrétní látka byla dovážena nebo používána v té zemi eh, během posledních pěti let a že tam nebyly žádné problémy. V takových případech si myslíme, že vývozce by mohl pokračovat dalších 12 měsíců v tom vývozu a během těch dalších 12 měsíců by usiloval, nebo my bychom usilovali o získání dalšího vysvětlení ze strany té třetí země. To znamená, jednalo by se o takovou výjimku, která bude dočasná a pouze na určitou dobu. Zároveň nechceme porušit rovnováhu, které se nám podařilo dosáhnout v roce 2008. Ještě mi dovolte eh, vyjádřit se ke několika pozměňovacím orgánům. Myslím si, že co se týče toho vnějšího zastoupení, tak tam došlo k určitému nedorozumění. My chceme odstranit eh, odstavec 1 eh, článku 5 protože došlo ke změnám po eh, Lisabonské smlouvě. Takže tam došlo k pozměnění té situace a tím pádem i pozměnění formulace. Je jasné, že členské státy se zastupují nebo sami. To znamená, to odstranění pro nás znamená pouze vlastně odstranění nesouladu mezi sekundární legislativou a smlouvami. A ta druhá část, o té kolega eh, Johannsen nehovořil, je to technická otázka. My se domníváme, jedná se to pozměňovacího návrhu 4, zde eh, předkladatel, tady hovoříme o tom, že by zde bylo pouze jedno oznámení z té členské země pro dovoz veškeré, veškerých těch dodávek té chemikálie. Mm, je tam určitá otázka směsí, které obsahují ty chemické látky. My si myslíme, že to není v zájmu těch rozvojových zemí. To jsou eh, veškeré komentáře. A chtěla bych ještě jednou poděkovat zpravodaji a také děkuji za veškeré komentáře, které jste zazněli. Děkuji, říká předsedající a nyní dávám ještě slovo zpravodaji. Já mám ještě jednu takovou otázku, ještě předtím, než um, učiním závěr. Mám otázku na komisi. Za prvé, co se týče pozměňovacího návrhu 4, já se na to teď dívám a myslím si, že asi máte pravdu. Ještě o tom můžeme eh, hovořit. Zřejmě ten eh, pozměňovací návrh, návrh bude nakonec odstraněn. Ale co se týče ně, něčeho hmm. jiného. Hovořila jste o tom, že mám zřejmě pravdu v tom, že některé členské, nebo že některé země neodpovídají na tu žádost eh, kvůli tomu, že nemají dostatečné administrativní kapacity. Ale zároveň teda tím pádem se můžeme dostat do situace, kdy vlastně Evropská unie bude vyvážet eh, třeba nebezpečné chemické látky do zemí, které vlastně se nedokáží bránit, protože nemají dostatečné administrativní kapacity k tomu, aby to třeba odmítli, aby se k tomu vlastně vyjádřili. Komise. Mm, myslím si, že je Eh, to je vlastně taková obecná odpověď, že jsme také zjistili, že někdy ten důvod byl administrativní problémy. Ale taková, takový, taková hlavní koncepce je ta, zda vlastně budeme jaksi rozhodovat za ty ostatní země, anebo zda necháme ostatní země, ty třetí země, aby se rozhodly sami, zda některé látky chtějí nebo, nebo je nechtějí. Uh, a podle nařízení o postupu PIK je to vlastně na těch třetích zemích, aby se rozhodli, jak chtějí řídit svůj trh s chemickými látkami, e, zda vydají povolení či nikoli. A já si myslím, že bychom to tak měli ponechat. Dále je důležité si uvědomit, že to nařízení o postupu PIC e, je také i spojeno s, dalšímu, s další chemickou legislativou. Dále zde příští týden bude, se uspořádá e, zvláštní Eh, zvláštní fórum, dále zde máme Rio plus 20 a další mezinárodní fóra, kde chceme ještě více zpřísnit kontrolu eh, chemických látek. Děkuji, říká zpravoda. Já jsem si dobře vědom toho, že komise je velice pilná v této oblasti. Akorát se trošku obávám, že možná to zachází jaksi špatným směrem. My neříkáme, tak jak to možná implikoval některý předřečník, neříkáme, že chceme evropské vývozce a výrobce dostat do situace, kdy vlastně budou, tom budou hůř než ostatní ze třetích zemí. My zde říkáme, že ti vývozci nemohou vyvážet něco, co už je v Evropské unii zakázáno nebo výrazně omezeno pouze z toho důvodu, že ostatní to smějí dělat. Souhlasím s tím, že e, vlastně tam je, je to možné, pokud uh, už došlo k licenci, k povolení nebo k registraci, ale myslím si, že nemůžeme souhlasit s tím, že to povolení bude vydáno pouze, pokud už k tomu docházelo těch posledních pět let. Dále cílem Rotterdamské umluvy je ochrana e, veřejného zdraví, zdraví lidí a životního prostředí a my prostě musíme o tento cíl usilovat, musíme se tohoto cíle držet. Chtěla bych také poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich podporu mého názoru, těch technických stránek. Také děkuji za podporu ohledně agentury ECHA ještě nalezneme nebo budeme hledat jako je ty nejlepší formulace. Ale chci zdůraznit, že ze svého obecného stanoviska nehodlám ustoupit. Myslím si, že skutečně to nařízení musí být naopak zpřísněno a že určitě nemáme ty výjimky dále rozšiřovat a povolovat. Děkuji. Děkuji, říká předsedající. Velice děkuji za tvoje zaujetí o toto téma a za práci, kterou si odvedl. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 15. listopadu v poledne. Ano, milé kolegyně, milí Milé kolegyně, milí kolegové, takže jsme to stihli a jsem velmi rád, že mohu mezi námi přivítat paní komisařku pro ochranu životního prostředí, paní Kony Hedegard. Eh, máme několik týdnů před eh, další eh, konferencí na ochranu klimatu OSN a máme několik týdnů před vstupem v platnost naší legislativy týkající se eh, obchodu s emisemi v leteckém provozu. A zde máme určité věci, které zajímají členy našeho výboru. Posledně eh, došlo k takovému pozoruhodnému rozhodnutí ve Washingtonu. Eh, já zamítnutí naší evropské legislativy od jedné instituce ve Washingtonu jsem označil za arrogantní a ignorantní. Arrogantní proto, že eh, Ostatní dodržují naše zákony, eh, my dodržujeme zákony, i když ostatní také dodržují naše zákony a eh, ignorantní proto, že letecký provoz má skutečně vysoké množství emisí. A kolegové z jiných eh, domén eh, eh, vydali takové prohlášení s tím, že chtějí také záležitosti ohledně emisí z leteckého provozu spochybnit. Samozřejmě je zajímavé, co nám řeknete, paní komisařko, na toto téma. Srdečně vás zde vítám a hned vám předávám slovo. Prosím. Hm, děkuji mnohokrát, Jo Leinen. Děkuji vám za pozvání na ten velice děkuji. Za možnost promluvit se dialogu, už Tak budu hovořit nejenom o konferenci v Durbanu, ale také o našem pracovním programu. Chtěla bych se také vyjádřit i k té otázce emisí v letectví, o čemž jste právě hovořili. Domnívám se, že v pracovním programu jsme Eh, také měli mnoho podnětů od vašeho výboru. Chtěla bych za to poděkovat. Co se týče provádění pracovního programu za tento rok i co se týče očekávání pro příští budoucí program, eh, pro příští rok, tak komise schválí náš plán práce příští týden. Také zazněla slova v proslovu Baro, předsedy Baroza o stavu Unie hovořil o tom, že změna klimatu je téma, které je velice důležité, zůstává také klíčovou prioritou. V tom proslovu o stavu Unie zaznělo, že se musíme soustředit na inovace a nové technologie, včetně tzv. zelených technologií. Musíme e, usilovat o to, že ekologie a růst půjdou ruku v ruce. A e, dále i po, stavu, po tom projevu o stavu Unie hovořil předseda Buzek o tom, že i rozpočet a mm, takové ty, ta jednání o rozpočtu jsou velice důležitá ohledně našich ambicí v oblasti boji proti změně klimatu. 20, eh, máme zde cestovní mapu do roku, 2050, do roku 2050, která eh, usiluje o mainstreaming tohoto tématu a o, usiluje o takzvané nízkouhlíkové hospodářství. Nechci hovořit podrobně o těchto věcech. Velice jsem sledovala vaše diskuse, které se týkaly přípravy zprávy Christa Davise. A já také doufám, že vy jako Evropský parlament schválíte náš přístup. Víte, že ten přístup eh, jde, nebo je, jde o to, jak maximalizovat energetickou účinnost a jak můžeme již eh, vlastně získat více, než eh, co jsou cíle pro rok 2020. Co se týče příštího víceletého rámce, tak komise se rozhodla výrazně posílit Eh, téma boji proti klimatické změně v rozpočtu EU. V současné době, nebo vlastně 20 celého rozpočtu bude právě pro prosazování cílů boji proti klimatické změně. Komise tím vyslala velice silný signál, že evropský rozpočet musí být propojen s cíly strategie 2020 a zejména se to týká cíly E, přípravy na přechod k takzvanému nízkouhlíkovému hospodářství. Souvisí to i se strukturálními fondy, společnou zemědělskou politikou, zemědělstvím. Všechny tyto politiky musí jasně odrážet e, tyto, e, tyto cíle. To znamená, třeba u strukturálních fondů se zdvojily finance, které plynou právě do této oblasti. Dále i společná zemědělská politika bude mít výrazný zelený prvek. Dále zde máme nové návrhy, které se týkají infrastruktury. Je zde silný dopad, nebo pardon, i silný tlak na to, aby veškeré infrastruktury byly ekologické a jde o to, abychom prostě řekli, že nechceme pouze podporovat třeba nové silnice, ale chceme obecně dopravu, která bude ekologická všechny tyto signály vysíláme jak členským státům, tak Evropského parlamentu. Eh, je zde také směrnice o eh, palivech eh, používaných v domácnostech. Jde o také zlepšení situace v oblasti skleníkových plynů. Komise souhlasila s tím, aby se vlastně ta otázka těch paliv Ehm, brala komplexně. Máme zde také ještě specifickou otázku břidli, břidličných plynů a ropy z břidlic. Všechny tyto věci ještě projednáme s členskými státy a poté se to dostane i k vám do výboru. Dále, co se týče směrnice o kvalitě paliv, tak pak je zde ještě také Eh, otázka, která se týká změn využívání půdy eh, z důvodu tzv. biopaliv. Je to velice složitá otázka, my na tom pracujeme, chceme eh, získat kvalitní výsledek. Trošku zpomalím, říká řečnice. Jde o to, že se soustředíme na otázku změny využití půdy a do konce tohoto roku předložíme návrh, který se toho týká. Dovolte mi také stručně pohovořit eh, o stávající situaci v letectví a o tom, zda má být letectví, nebo zda, o tom zahrnutí letectví do systému ETS. Minulý týden ministři přijali nezávazné usnesení, nezávaznou deklaraci, které apeluje na Evropskou unii, aby se zdrželi toho, aby do toho systému ETS zahrnuli jiné než evropské um, letecké dopravce. Jde o to, že co se týče změny klimatu, tak eh, zde, ta doho- zde, zde ty dohody jsou spíše takové obecné a spíše většinou eh, existuje nějaká dohoda o tom, co by státy neměly dělat, nebo o tom, co ty země nedělají, spíše než dohoda o tom, co by ty země měly dělat. Eh, co se týče našich oponentů, tak mohu říci, že všechny otázky se velice podrobně probíraly již v době, kdy se toto téma schvalovalo. Komise společně s parlamentem a radou připravovali tuto legislativu a získali silnou většinu. Nyní ta opozice to je zejména USA a některé třetí země, je to od roku 2005. Mohu říci, že vlastně se nejedná o nic nového. Nicméně teď vlastně se blíží ta lhuta, od které to má vlastně začít platit ta legislativa, takže ty hlasy se ozývají stále častěji. Jedná se o určitou silnou lobistickou činnost, která vlastně zmobilizovala Eh, zúčastněné strany po celé země kouly. Jejich argumenty jsou velice slabé. Co se týče mm, legálnosti, tak je zde návrh z října, 6. října, a ten, nebo pardon, stanovisko, právní stanovisko, a to právní stanovisko říká, že není pravda, že tato legislativa porušuje nějaké úmluvy, Není pravda, že ta, že ta legislativa je, jde proti um, domluvám OSN. Není pravda ani, že to je nějaká extrateritoriální dohoda. To znamená, že veškeré jejich argumenty vlastně jsme vyvrátili a nakonec vlastně to, co, nebo čím argumentu Evropská unie, bylo potvrzeno. Nyní cítíme určitou rezistenci ze strany ECAU, ale to bylo vlastně stejné i v roce 2004. Již v roce 2004 ICAO eh, říkalo, eh, hovořilo o tom, že by bylo dobré, aby zde byl ten systém ETS. A eh, hovořili o tom, aby tedy se začalo vlastně na regionálním hledisku. Myslím si, že hodně lidí zapomnělo, jak, to, jak, jak probíhaly ty dohody, ale myslím si, že zde musíme vystupovat pevně. Nehovoříme o nějakých myšlenkách EU. Jsou to věci, které už jsou pevně zakotveny v evropské legislativě a mohu říci, že jak Rada pro dopravu, tak i Rada pro životní prostředí, kam jsem byla přizvána, abych pohovořila o stávající situaci, tak obě rady plně podpořily naše stanovisko. A minulý týden na zasedání eh, ICAO eh, také členské státy hájily naši linii. Nikdo tam mm, jaksi neprojevil nějaký odlišný názor. V Evropské unii usilujeme o globální řešení, chceme také konstruktivní dialog se třetími zeměmi, ale mohu otevřeně říci, že minulý týden ani minulé týdny jsem neslyšela vlastně nic, nic nového, nic nového nezaznělo. A není se tedy žádný náznak toho, že by se nám mělo podařit dosáhnout nějaké té konkrétní dohody. Nicméně Evropská unie o to nikdy nepřestane usilovat. Dále jsou zde hlavní priority pro rok 2020. Za prvé eh, včasné a řádné provádění balíčků o energetice Máme tu také režim ETS, který od roku 2013 bude pozměněn. Dále také připravujeme některé různé iniciativy pro boj proti klimatické změně na úrovni EU. Chceme také přeskoumat eh, legislativu, která se týká emisí CO2 z osobních aut a z mm, užitkových aut. Dále, co se týče um, emisí z lodí, tak máme zde určitý plán pro celosvětovou akci. Zahajujeme, nebo chceme, chceme předložit určitý návrh. Pokud nedojde k souhlasu všech zemí, jde vlastně o to, o co jste nás vy jako Evropský parlament požádali, už nyní proběhl třetí panel se zúčastněnými stranami, kde probíhají diskuse, hovoříme o dalším pokroku. Dále chceme přeskoumat eh, nařízení FKS, které zdůrazňuje důležitost nákladově účinných snižování emisí. Příští rok bude i důležitý k tomu, abychom přijali Evropskou adaptační strategii pro situaci od roku 2013. Eh, jsem si jistá, že kolegové z Itálie nebo z Francie se na to velice těší vzhledem k těm stávajícím okolnostem. Dále se chceme aktivně zapojit do mezinárodních vyjednávání k tomu, abychom mohli usilovat o právně závaznou dohodu, zůstat pod tím cílem 2 e, stupně Celzia. Také to souvisí i s našimi cíly pro konferenci v Durbanu. Nakonec mi ještě dovolte několik slov ke konferenci v Durbanu o klimatické změně. Ehm, je, je dobré si na rovinu říci, že naše cíle odpovídají vašemu usnesení. Chtěla bych poděkovat vašemu výboru v tom, eh, jak jste připravili návrh usnesení, o kterém budeme hovořit na plenárním eh, zasedání příští týden ve Štrasburku, příští úterý. Durban bude významnou příležitostí k tomu, jak dále pokračovat, jak navázat na kodaňskou dohodu a na dohodu z Cancunu. Nicméně, jak všichni víme, tak Durban ještě nebude asi tou konečnou konferencí, kde by se to všechno dořešilo. Chceme navázat na to, co se projednávalo v Cancunu a zejména se vrhnout na otázky, které, na které se v Cancunu nedostalo. Jednou z, takovou, jednou z takových otázek je otázka právní formy což bude další otázkou pro Durban. Cíle EU nebo cílem EU bude komplexní právně závazný rámec pro všechny strany. Rámec, který má usilovat o dodržení limitu 2 stupňů Celzia. Máme zde samozřejmě multilaterální globální systém, Vycházíme z kyotského protokolu a máme zde takzvané druhé období závazků. A otázkou je, zda tam bude Evropská unie stát sama. A zda Evropská unie nebude sama, která bude usilovat o ten cíl zůstat pod dvěma procenty. I pokud se k nám přidá Norsko, Švýcarsko a další země, které by se k nám možná přidaly pro to druhé období, tak klíčovou otázkou zůstává to, jak to bude s těmi zbylými 80 něco procenty. Kdo se k něm zaváže? To znamená, otázka není, zda pokračovat v kyotském protokolu či nikoli. V Durbanu jde o to, abychom zašli ještě dále nad tu debatu, zda pokračovat v kyotském protokolu či nikoli a jak eh, vlastně dosáhnout toho, že jak rozvinuté, tak i rozvíjející se země musí přiložit vlastně ruku k dílu a podílet se na těch naplnění těch cílů. Evropská unie bude souhlasit s dalším obdobím Kyotského protokolu, ovšem za podmínky toho, že se vlastně všichni semknou a že všichni budou usilovat o takzvanou environmentální integritu. Pak je to takové um, střední řešení pro Durban. Chceme se dohodnout na jasné cestovní mapě s jasně čas stanovenými lhutami, proto abychom nakonec dosáhli komplexní dohody, právně závazné dohody pro všechny um, země, které jsou takovými hlavními emitenty skleníkových plynů. Aktivně hovoříme se všemi partnery, jak s rozvinutými zeměmi, tak s rozvojovými zeměmi. Přemýšlíme o tom, nebo hovoříme o tom, jak, kam chtějí až zajít v Durbanu a jak tedy přijmout co nejambicioznější návrh a řešení. Jsem přesvědčena, že v těch příštích měsících budeme svědky pokroku doufám, že ostatní budou, najdou větší porozumění pro názory Evropské unie. Myslím si, že mnoho rozvíjecích se zemí chápou, že pokud bychom zača- zahájili to druhé období bez jakýchkoliv podmínek, tak by to pokračovalo tak, že vlastně by zmizel veškerý tlak. Pro nás je tedy nyní zásadní to, abychom zvolili správný způsob. Nechceme cestovní mapu, která bude hovořit o tom, že někdy v budoucnu snad se něco dohodne. Ne, ne, ne, tam jde o to, že tam bude velice konkrétní časový plán. Takže to je taková hlavní otázka pro Durban. Pozice Evropské unie získala eh, asi větší mm, váhu než třeba na těch minulých konferencích. Musíme nyní přemýšlet o tom, jak tedy se co nejlépe podílet na boji proti klimatické změně. Dalším cílem Durbanské konference je navázat na práci v Cancunu. Pro EU to znamená celou řadu zásadních témat, která se týkají zmírňování, vlivu klimatické změny, zlepšování e, účinnosti, dodržování e, příslibů e, k snížení emisí a také eh, vlastně zachovávat kiotská pravidla, která se týkají environmentální integrity. Pak je zde ještě otázka financování. To je vždy velice důležité. Je důležité, aby Evropská unie, jak komise, tak všech 27 členských států, abychom dostali svým finančním příslibům z Kodaně. Bez pochyby to eh, vlastně všechno ovlivní i ta jednání. Letos si trošku zopakujeme situaci z loňského roku, kdy mm, můžeme hovořit eh, o tom, kam jsme se posunuli za ten rok, kolik peněz jsme vynaložili, kolik peněz šlo na zmírňování, kolik peněz šlo na adaptaci, kolik peněz šlo do lesnictví. Takže je důležité, aby zde byl jasný rozpočet a také je důležité najít rovnováhu mezi rozvinutými zeměmi a rozvíjejícími se zeměmi. V Durbanu budeme hovořit i o dlouhodobém financování. Potřebujeme asi 100 miliard každý rok, 100 miliard eh, amerických dolarů do roku 2020. Chceme je získat jak ze státních, tak soukromých, tak i z inovativních zdrojů. Otázkou je, Eh, jak tedy vlastně, že zde máme tedy ten, ten druh financování fast track funding a pak ještě to dlouhodobé financování. Komise nyní připravuje návrhy rozpočtu, souvisí to i s víceletým finančním rámcem. Zde eh, nás zajímá, aby ten rozpočet byl aby z toho rozpočtu jasně vyplývalo, že budeme schopni dostat svým finančním závazkům i pro, v tom období 2013 až 2020. Je důležité, aby, v Durmanu se, aby se v Durbanu nehovořilo pouze o financích. Finance to je pouze jeden prvek. ten, ta, ta finanční stránka samozřejmě je důležitá. Musíme však také vidět, že ty finance jsou vynakládány pro konkrétní projekty, pro konkrétní úspěchy a je důležité dívat se na to v rámci jednoho balíku. Děkuji za mm, pozornost. Děkuji, říká předseda. Vidíme, že skutečně to téma je pro vás velice důležité. Vidíme, že jste zaujatá tímto tématem. Zcela podporuji vaši pozici, která se týká eh, systému ETS a letectví. Mm, je pravda, že se nejedná o žádnou novinku a že lobbystická činnost, že lobbysté se snaží vlastně jaksi na poslední chvíli ještě zastavit tu legislativu, ale myslím si, že nakonec eh, se ukáže, že ty jejich argumenty vlastně nejsou tak silné, jak eh, to vypadá. Zda Kyoto ano či nikoli, myslím si, že ještě zde bude diskuse. Nyní se přihlásila řada kolegů a kolegyň. Dávám každému asi dvě, hodin, pardon, dvě minuty a poprosím vás o to, abyste dodržovali čas. Začneme nejprve koordinátory, každý má dvě minuty. Děkuji. Ach, danke. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také Kony Hildegard za její eh, zprávu. Eh, mám otázku. Dnes ve Financial Times eh, se objevila zpráva, že ten takzvaný Primes model do roku 2020 je soukromý model Ardenské univerzity a ne, že je to obecně známý model a ne všichni tomu rozumí. Prosím vás, vysvětlete mi to, paní komisařko, zda to souhlasí či ne. A e, požádal bych o to, když hovoříme o takových důležitých věcech, jako je rok 2050, abychom měli skutečně transparentní modely. Druhá otázka. Sdílím vaše hodnocení, co se týče Kyoto. Nejde o to, že jsme tady prostě jenom jako, že budeme jako jediní Evropané financovat. Jde o celkový balíček. A jsou zde určité důležité body, které v Durbanu musí být vysvětleny. Eh, také souhlasím s komisí, co se týče eh, mainstreaming, co se týče kapu a co se týče těch 20%. Celkově myslím, že na evropské úrovni bychom měli stanovit takové cíle, eh, které se týkají především energetické účinnosti. Měly by to být závazné cíle, ale pokud možno co největší flexibilita pro členské státy, tak aby rozdíly také mohly působit. Doufám, že členské státy mohou lecos také přinést. Co se týče financování, tak jsem realista, nejsem pesimista ani optimista. Když se podíváme na poslední měsíce a roky, s jakými problémy v Evropě bojujeme, tak doufám, že to brzy pomine paní Merkel říká desetiletá turbulence. Pan on eh, říkal, že teprve to zažíváme a že ekonomické těžiště se posouvá směrem k Ázii. Takže když hovoříme o tom financování, pan předseda přerušuje, protože nemáme více času. Prosím. Mm, velice děkuji. Co se týče toho názoru na letecký průmysl, A co se týče financí, máme se ten model, o kterém jste hovořil. Hovořili jsme také o tom, že potřebujeme silné argumenty pro diskusy. Pak také se byla otázka na biomasu. Nechci se dostat vlastně do stejného zmatku Komise připravuje určitá kritéria, co se týče udržitelnosti, biomasy, chce to připravit do konce roku. Většina členských států nemá žádnou legislativu, ale nyní více a více zemí dováží biomasu a my vlastně vůbec nevíme, odkud ta biomasa po- pochází, nevíme, zda ta e, výroba je udržitelná a tak dále. Děkuji. Nyní Helga Kramer. Sehr kurz natürlich zum ano, velice stručně k tomu Aviation ETS mohu zdůraznit, že to není nějaká instituce ve Washingtonu, jak říkáte, ale jsou to vlády světa, eh, které zodpovídají za eh, civilní letectví. Čili není to žádná instituce. Eh, právně to není závazné, ale je to velice silný signál posledních týdnech jsme tomu naslouchali a nikoho nepřekvapí toto rozhodnutí. Rád bych od komise, čili od paní Hadegardové, na ní věděl, jestli bychom skutečně na tomto místě neměli počítat s tím, že ty státy, které oponují, zůstanou také silně na té opoziční pozici a nedostaneme vůbec žádnou nabídku pro nějaká opatření. Zajímalo by mě to, existují vůbec třetí státy, které mají návrhy nebo předložily návrhy pro ekvivalentní opatření. Samozřejmě politické rozhodnutí by mohlo být eh, politicky také poškozeno. A v posledních měsících eh, bychom měli pomalu uznat eh, podle vývoje posledních měsíců, že jsme vývoj ve třetích zemích silně podcenili. Skutečně stačí, když tvrdošíně a tím černobílým myšlením budeme dále sledovat eh, tento cíl. Ovšem mm, hospodářská škoda, potom otázka zní, zda není hospodářská škoda příliš vysoká, příliš velká. Děkuji. Um, I, very... Děkuji. Jsem velice rád, eh, že máte tak silný postoj, nebo že jste tak přísná ohledně toho letectví. Také mě zajímá, jak to bude s tou námořní dopravou v tomto ohledu. A musíme zajistit to, že vlastně ostatní země světa se budou od nás jaksi inspirovat. Dále, co se týče lesů a lesnictví, hovoříte o tom, že vlastně lesnictví by mělo být odděleno od toho systému ETS a od národních národních režimů. Dále se ptám na takové nové technologie, jako jsou ty břidličné plyny, ropa z břidlic, eh, hlubiné vrty a tak dále. Zajímá mě, zda si myslíte, že je možné využívat tyto nové technologie a zároveň eh, bojovat o změnu, bojovat se změnou klimatu? Nyní podle jedné studie se ukazuje, že pokud chceme eh, dosáhnout toho cílu eh, maximálně oteplení o 2 stupně Celsia, tak by vlastně celkové emise musely být v tom roce 2050 nulové. Takže mě zajímá, jak chcete omezit investice do těch nových technologií protože ty země, nebo hm, ti, kdo toho, do toho investovali, vlastně v té době ještě nezískají zisk. Velice děkuji za možnost položit otázku. Chtěla bych reagovat, nebo chtěla bych nejprve říci, že stojím za vámi, co se týče toho názoru, který se týká dechtových písků a leteckého průmyslu v systému ETS. Mám jednu otázku, která se týká přímo kyotského protokolu. Já sama si samozřejmě myslím, že by bylo dost poškozující, pokud by se Evropská unie nezavázala k dalšímu, k druhému období Kyotského protokolu. Bylo by to velice špatný signál, zejména pro rozvojové země. A navíc by to vyvolalo i negativní reakce od všech, od nichž očekáváme naopak spíše pozitivní reakce. Vy jste popisovala takové určité střednědobé řešení, kterého chcete dosáhnout v Durbanu, to znamená ta jasná cestovní mapa, jasné lhuty. Můžete nám říci, v čem nám konkrétně pomohly třeba ty konkrétní jasné časové lhuty, které byly stanoveny v Cancunu? A nedomníváte se, že při usilování o tyto mezicíle, možná vysíláme jakési matoucí signály v tom, co očekáváte vy nebo co očekává EU v Durbanu. Možná bude Evropská unie působit v Durbanu jako subjekt, který není příliš ambiciozní. Takže já nechci, abychom vyslali negativní signál. Když komise, zástupce komise jste hovořil, tak eh, vlastně o tom Durbanu eh, vlastně nebyl příliš ambiciozní, co se týče toho Durbanu, takže mě zajímá, jaké vy budete prosazovat konkrétní cíle. Děkuji, Karen Florence. Já, ich... Eh, ano, Když si přečtu poslední závěr rady, tak si nejsem docela jist, zda už máme nějakou odpověď pro Darben. Všechno ještě zůstává velice otevřené, pokud jde o ten cíl dva stupně, otázka, dohoda z Cancúnu, jak to skutečně zvládneme, abychom tedy eh, na celém světě eh, tento trh zvládali. v Kodani jsme zanechali velice arrogantní dojem. Já bych chtěl slyšet, jak můžeme postupovat, abychom Kyoto 2 nebo 3, nebo jak to budeme nazývat ve spojení s LCA, jak můžeme skutečně už předem to projednat s delegacemi. Já si myslím, že nemůžeme všechno udělat v Darbenu. Je tady nějaký právní základ a já bych rád věděl, máme tady dobrého předsedu, pak tady máme ještě další nabídku, abychom pokračovali. To je věc, která se dá pochopit, ale je, když budeme jenom postupovat ku předu, tak to všechno také nezvládneme. Jaká je skutečná praktická strategie, abychom s těmi věcmi pohnuli? Děkuji, Matias. Děkuji, Conny Hidegard, za vaši angažovanost i No to, že komise se zabývala také těmi úpravami letecké dopravy a zahnutím třetích států a námořní dopravy. Já se o tom nechci dále zmiňovat, ale chtěl bych zmínit eh, ty eh, vý, eh, výfukové plyny CO2 z užitkových automobilů. Já si myslím, že se vždycky díváme jenom na auta v provozu, ale podíváme-li se na celý životní cyklus, tak tady snahy komise spočívají v tom, aby se dívala na celý životní cyklus, jak se vyrábí auta, kolik CO2, kolik zda můžeme generovat produkci neutrálně vůči CO2, pak přejít třeba na naftu tak, abychom toto zvládali. Pokud jde o tato jednání, jednání v Evropě pokročila, pokud jde o legislativu na ochranu klimatu, ale jsme stále frustrováni tím, co se děje v mezinárodním měřítku. Je nutné, aby mezi konferencemi byla vyvinuta určitá klimatická diplomacie, aby zahraniční služby byly na naší straně. Já mám pocit, že bojují, eh, vy bojujete angažovaně, ale možná někdy se stává, že eh, jsou na protistraně a možná i mezi jednotlivými konferencemi by bylo třeba vyvíjet určitou klimatickou diplomacii, abychom dosáhli nějakých úspěchů a aby každá konference představovala alespoň malý krok ku předu. Děkuji. Andrea Cononi. Děkuji, pane předsedo. Srdečně vítám paní komisařku. Já jsem s velkou pozorností poslouchal, co tady bylo řečeno. Chápu samozřejmě, jaké snahy Evropská unie podnikne, aby došlo k té změně o 360 stupňů. Hovořili jste tady také o různých dopravních způsobech, o lehké dopravě, o námořní dopravě. Já bych zmínil specifický případ. Podle mého názoru tady máme na lokální úrovni veliký vliv na škodlivé eh, klimatické plyny. Pocházím z Venátek a tam se plánuje tam se plánuje elektrárna na 100 800 MW. Tam se počítá také s tím, že tam bude 10 milionů tun CO2 eh, ročně unikat. A teď tedy, pokud je o Indonésii a námořní cesty, nařízení CCS eh, to není v podstatě realizovatelné, protože by to stálo miliardu eur. V roce 2011 vydala italská vláda výnos 2005, pardon, a také region Benát, Švédsko vydalo zvláštní zákon směrnice 85377 Občané si myslí, že ta elektrárna by neměla být zrealizována, protože to protiřečí evropské politice v boji proti klimatickým plynům. V Itálii v současné době dochází ke katastrofám, které jsou způsobeny samozřejmě i klimatickými změnami. Dvě a půl miliardy nákladů. S těmi bychom samozřejmě mohli investovat do jiných forem energie. Teď se ale teprve dostávám ke své otázce lásce, ale příliš pozdě. Chce komise v tomto ohledu něco podniknout? Jsem rád, paní komisařko, že jste mezi nás zavítala. Já s Barbarou jsme vám zaslali dopis o tom druhém období po Kyoto. Ten dopis Mm, možná mohlo podepsat i více kolegů. Jasně se ukazuje, že my vlastně nemáme nic, co bychom ztratili. Na, my o nic nepřijdeme. Ale může dojít k tomu, že vlastně ztratíme takovou tu hybnou sílu pro to druhé období. A to by pak znamenalo, že nebude existovat žádná právně závazná dohoda, která se týká zejména těch rozvíjejících se zemí. To znamená, mě zajímá, jakou zde máme taktiku. Co můžeme ztratit? Proč máme eh, se vzdát toho tlaku, který můžeme vyvíjet? A druhou otázkou je to, že kromě letectví hovoříme i o, emisí, o emisích z námořní dopravy. Je zde určitá povinnost, že pokud nedojde k pokroku v rámci Mezinárodní námořní organizace do roku 2013, tak je zde nová dohoda, nebo letos v létě došlo k nové dohodě v rámci IMO. A hovoří se o tom, že je to vlastně taková první dohoda tohoto odvětví, která je závazná jak pro rozvinuté, tak pro rozvojovící se země a měla by vést ke snížení o 20 do roku 2030 a přitom náš cestovní plán hovoří o snížení o 30 do roku 2050. Takže mě zajímá váš názor. Děkuji, Peter Líze. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce za její jasná slova. Tři stručné otázky. Společně s návrhem ohledně energetické účinnosti od komisaře Ettingera, tak tady v parlamentu i v radě se diskutuje o tom, zda ta ty absolutní úspory, které navrhuje komise, bychom se měli přibližovat k jinému cíli, a to je pro energetická produktivita. Sdílíme tedy eh, ten, to hodnocení, že mm, recese, která není eh, bohužel eh, mm, zastavitelná, takže se hovoří není o 30% snížení a možná zvládneme pouze 20%. A komise to bude na tomto místě podporovat stejným způsobem. Za druhé, Chtěl bych vás eh, trochu podpořit, povzbudit, eh, co se týče CCS eh, a emisí CO2. Zde musíme ještě obdržet nějaké rozhodnutí komise, aby například hliníkový či ocelářský průmysl měl nějaký plánovací rámec. Potom k letecké dopravě. Podporuji váš názor, a to velmi, stejně tak jako mnozí kolegové zde ve výboru. A při, udal bych ještě další Eh, argumenty. To, co máme zde, že Evropa přispívá k e- eh, prostřednictvím ETS, eh, a to je zhruba 50 euro, tak ETS za stejný let poskytuje 2 eura. V Velké Británii je to dokonce 150 liber, ale Eh, zdá se, že ten cíl Evropy je velice snadný eh, dosáhnout. Je třeba to rozlišovat. Teď otázka, proč máme tak málo spojenců? Je to možná proto, že by se mohl třeba prezident Barroso toho ještě jednou ujmout. A Jestliže to není jednoduché u IKEA, tak by to mohlo být eh, přece jenom možné v Evropě najít nějaké spojence. Děkuji. I, uh... Uh, Děkuji. Souhlasím s kolegy, kteří apelují na komisi a hmm. podporují komisi v tom, aby byla přísná, co se týče začlenění letec, leteckého odvětví do systému ETS. Také chci ještě podpořit cíl takzvaného streamliningu nebo mainstreamingu otázky boje Um, proti klimatické změně do rozpočtu. Je zde také ještě téma energetické účinnosti. Víme, že pokud cíle energetické účinnosti budou naplněny, tak poté nám vlastně zbydou, zbyde nám velký počet povolenek v rámci ETS, tím může dojít ke snížení jejich ceny a tím vlastně přijdeme o tu pobítku e, za pobítku k ekologickým k zeleným investicím. Proto se ptám, zda máte v plánu trošku pozměnit ty e, stropové hodnoty ETS aby to bylo vlastně v souladu s tím, jaké má cíle směrnice o energetické účinnosti. A také, aby to bylo v souladu s tím cílem do roku 2050 snížit té emise o 80 až 90 Děkuji za slovo. Chci se zeptat, jaká kritéria úspěchu si stanovujete pro Durban. Myslím si, že je důležité, abyste byla konkrétní. A pak je zde nebezpečí, že pokud nedosáhneme těchto cílů, tak dojde k velkému problému. Je také eh, důležité že, nebo není důležité pouze to, aby se s kyotským protokolem pokračovalo, ale aby to k něčemu vedlo, aby to bylo užitečné. Po Kodani jsme byli frustrováni, po um, Cancunu to bylo trošku optimističtější, ale pokud zde v Durbanu nebude, žádné, nebude žádný pokrok, tak um, mě zajímá, zda vlastně očekáváte vůbec, že v tom Durbanu se dohodnete na otázce pokračování kyotského protokolu. Také mě zajímá, zda, když hovoříte o té cestovní mapě, tak hovoříte o tom, vlastně o tom roku 2050. Má to být pro někoho právně závazné a pro ostatní právně nezávazné. Také mě zajímá, o čem hovoříte konkrétně, když hovoříte o těch nově eh, vznikajících ekonomikách, o těch rychle se rozvíjejících ekonomikách. Mají tam být cíle, které se týkají energetické účinnosti, snižování. O čem zde vlastně konkrétně hovoříme? Pak mám ještě konkrétnější otázku. Jakou úlohu má mít delegace Evropského parlamentu v Durbanu? Jsme velice rádi, že nás vždy velice pečlivě podrobně informujete o všem, ale po té, co vstoupila v platnost nová smlouva, tak nyní máme přece větší pravomoce. Takže možná byste mohla přizvat i někoho z naší delegace. Ano, to je velice dobrá otázka, říká předseda, já s tím souhlasím. A možná byste mohli třeba přizvat předsedu nebo místo předsedu. Poslední, mluvčím, poslední je Margaret. Connie. <laughs> First, eh, ano, Kony, mohla bys také hovořit eh, dánsky. Takže nejdříve podporuji veškerá úsilí, eh, co se týče eh, ohledně ICAO. Já jsem také už s tím měla co dočinění, takže z mé strany plná podpora. Ale jak to vypadá s penězi? Eh, first Start Money. Jste s tím spokojeni? Eh, Evropská unie se zavázala k kterým záležitostem a do budoucna chceme investovat my více. Eh, jsou to skutečně peníze, které se nedají někde jinde zkrátit. A pak bych ráda věděla, jak to chcete uskutečnit na úrovni Evropské unie. V případě, že jednotlivé země se k něčemu zavážou, eh, bude to vždy stejná částka. Existují nějaké plány, jak to zrealizovat. Potřebujeme společnou strategii, i co se týče financí. Ano, já bych eh, rád začal také nějakou jednou otázkou, kterou položili již ostatní členové. Týká se to naší strategie a taktiky ohledně Kyoto 2 hm, chápu, že chceme ještě let, které vzít na palubu a ano, hovoří se o roku 2013, 2014, nejpozději roku 2015. Ale jak to vypadá? Co v podstatě Evropská unie nabízí? Eh, eh, klimatické a energetické balíčky, to už je legislativa, eh, cíl snížení o 20 to, co bylo zadáno, a jinak nemáme už co nabídnout. Pak se řekne, ano, počkáme do roku 2015 a pak můžete s námi spolupracovat, ale v čem? Příští týden bychom měli schválit usnesení a pak řekneme ano, 20% a víc a potenciálně se budeme snažit o těch 30%. To znamená, těch 20% to už ani není nabídka, to jsme v rámci Unie již uskutečnili. Nevím, jak, jak může Evropská unie dělat nějaký nátlak a snažit se o to, aby za dva, za tři roky s námi tahli za jeden pro vás i ostatní, když nemáme co nabízet. Ano, to byla celá řada otázek, Velice děkuji. Takže nejprve, co se týče toho modelu, které, který jste se ptali, tam vlastně se nejedná o žádný nový model, je to model, který už používáme celé roky. Um, energetické oddělení ho využívá, využívají ho členské státy, odborníci, ten model se používá celé roky. Také mm, ho používají i určité organizace, odvětvové organizace, to znamená, že s tím modelem na něm není nic záhadného a všechna Eh, hovoří se o tom i v těch dokumentech Evropské komise, takže je to transparentní. Já vím, že jsou tam kolem toho panují určité mýty, určité pověsti, ale myslím si, že se nejedná určitě o žádné tajemství, tak jak si to možná někdo myslí. Dále, co se týče flexibility pro členské státy ohledně energetické účinnosti. Ano, musí se být určitá flexibilita, ale zároveň se snažíme ošetřit to, abychom zde měli určitou právní úpravu, abyste byly určité standardy, protože um, usilujeme zde třeba o zlepšení energetické účinnosti budov. Mělo by se to odrazit v ekonomice členských států. A chtěla bych ještě říct si jednu věc. Je zde zapotřebí určitá flexibilita, to samozřejmě. Nicméně nyní klademe stále větší důraz eh, prostřednictvím mm, Mezinárodního měnového fondu, aby členské země zlepšovaly svou energetickou účinnost, ale zároveň je také důležité, abychom využili přínosy té energetické účinnosti. Je to vlastně nejlevnější eh, recept, nejnáklad, nebo nákladově nejúčinnější, pokud zlepšíme energetickou účinnost. To znamená, musíme učinit vše, proto abychom dokázali uskutečnit tento potenciál, který nám ušetří náklady. Dále otázka, která se týkala Lindy. Hovořila jste o biomase. Máme, chystáme zde ten dokument LULUCF a je pravda, že tom součástí bude i biomasa. Ten návrh eh, přijde od ze strany komisaře Ettingera, s nímž také jednáme. Další kolegyně žádala o to, abyste, měli, abyste byli rovné, rovné opatření, rovné rovnocená opatření i v rozvinutých, tak i v rozvojových zemích. Je pravda, že v tisku článků se o tom píše určitým způsobem. My s těmi zeměmi jednáme, dovolte mi jeden příklad. Před dvěma týdny jsme vyslali delegaci do Číny, kde se o tom také hovořilo. Já sama jsem byla minulý týden v Rusku. Tento měsíc také jsme uspořádali ještě sezení ruských a evropských odborníků a zcela jistě se bude hovořit i o rovnocených opatřeních. Takže odpovědí je ano, zcela jistě o tom eh, s tím počítáme. Dále minulý týden se eh, schůze eh, organizace eh, ICAO organiz, zúčastnili i zástupce členských států, takže i zde probíhá dialog. Dále zde byla otázka, zda nebude Evropa poškozena v Durbanu právě kvůli tomu letectví. Já si myslím, že nikoli, protože ve všech ostatních oblastech žádají všechny ostatní země, aby pokročila ještě dále, aby byla ambicioznější než ty další země. Takže si myslím, že by bylo dost divné, kdyby to ostatní země teď kritizovaly. Myslím si, že naopak ostatní země poděkují Evropské unii, že s tím začala. Myslím si, že by bylo nejlepší, pokud to bylo celosvětová regulace. Už od roku 2007 na tom pracujeme a nyní navrhujeme jeden způsob. Navrhujeme, aby letectví prostě bylo začleněno do toho systému. A nechceme, aby to břemeno nesly pouze energetické firmy nebo těžký průmysl. Zároveň ale nechceme poškodit evropský letecký průmysl, evropské letectví. Chceme, aby to břemeno bylo rozloženo rovnoměrně. A zde nám také můžete pomoci vy. Je důležité, aby, bylo, aby byla dobře nastavena ta proporce nebo ty, ty jednotlivé proporce. Protože se může stát, že e, letecké společnosti začnou létat přes různé azijské země, začnou vlastně měnit své letecké trasy. Takže kvůli tomu mm, já si, mm, pokud, já si myslím, že pokud tam bude nějaký příplatek třeba 2, 2 eura, tak si nemyslím, že nějaký pasažer, který chce letět e, třeba eh, z Evropy do Pekingu, takže si bude nějak složitě měnit trasy kvůli tomu, aby ušetřil ty dvě eura, pokud už má peníze na tu letenku z Evropy do Pekingu. 85 všech povolenek získají první rok zdarma. Další rok je to 82 a když Eh, když eh, hovoříte s tím zástupci letectví, tak oni o tom moc často nehovoří, že dostanou těch 82 nebo 85 povolenek eh, bezplatně. Takže já si myslím, že v Durbanu se o tom určitě bude hovořit. A co se týče letectví, Líze se ptala, proč v té oblasti letectví nemáme nějaké spojence, ale to není pravda. Je to celkem asi 40 zemí. Dokonce minulý týden bylo zajímavé, že třeba Kanada, Austrálie, eh, ty vlastně my, my jste usilujeme o další práci. Je důležité, abyste byli byly další velké země, které mají zájem se k nám připojit. Eh, na druhou stranu eh, letecké společnosti chystají zase velké hm, celosvětové smlouvy a je to důležitá věc, hraje se o velkou věc. Evropská unie by neměla podlehnout tlaku, neměla by se nechat vydírat. Nemůžeme přijmout to, že některé země řeknou, že přijmou určité odvetné opatření. Evropský parlament věděl, co dělal, komise také věděla, co dělal a všech 27 členských států vědělo, eh, jakou legislativu schválili. Myslím si, že to není žádné překvapení. Všichni usilujeme o to, abychom nakonec se dosáhli dobrého řešení. Dále zde byla otázka, zda nás nepoškodí, když eh, by, když by nedošlo k tomu druhému období Kyoto. Zda by jsme nebyli poškozeni v porovnání um, s pohledem rozvojových zemí. Jak jste již eh, někdo jste řekl, tak pro Evropu žádný velký rozdíl nebude, protože Evropa má prostě své cíle a jasně máme stanoveno, co chceme dokázat do roku 2020, ale bude to poškozující pro ostatní země, protože pokud eh, já vám vlastně chci připomenout, že o tom už se jednalo na jaře. Mnoho zemí se domnívalo, že pokud do, té druhé, do toho druhého období by šla jenom Evropská unie, nebo že i kdyby do toho šla jenom Evropská unie, tak že by to bylo úspěšné, ale já si myslím, že to byla chyba, protože tím se nám nepodaří snížit emise CO2. Myslím si, že ta klimatická konference nemůže být eh, úspěšná, pokud se lidé nezava- nebo pokud se ty strany nezavážou k ambicioznějším cílům. Takže je důležité, abychom řekli, že chceme, aby se bylo druhé období, že chceme pokračovat v tom, s čím přišlo Kyoto, ale je důležité utvořit jakýsi mustek do budoucna, ale ten mustek má cenu pouze tehdy, pokud s námi půjdou i ostatní. Víme, že se to asi neuskuteční všechno v Durbanu, ale je důležité, jak si získat všechny ostatní na naši stranu. A k tomu má sloužit právě konference v Durbanu a i z toho důvodu se snažíme trošku jaksi tlačit na splnění tohoto cíle. Doufám, že jsem tímto odpověděla Florenci. Takže ještě další odpovědi. Domnívám se, že závěry rady jsou jasné v mnoha respektech. Je pravda, že jedinou věcí, nad kterou se ty země nedohodly zcela přesně, jsou ty takzvané přidělené jednotky AAU. A mm, je otázka, nebo o tom se také bude hovořit i v tom Durbanu. Otázkou je, um, jak dále pokračovat v takové té klimatické diplomacii. Myslím si, že o to usiluji já i ostatní komisaři. Také je důležité, abychom vlastně zapojili i Evropskou službu pro vnější činnost. Myslím si, že všichni usilují o to, abychom měli v ruce dobré argumenty, abychom dokázali podporovat pokrok v těch mezinárodních jednáních. Já sama vím, jak to všechno pokračuje a mohu říci, že můžeme dosáhnout i lepších výsledků, ale myslím si, že mnoho eh, našich pracovníků už teď odvádí vynikající práci. Otázka pana Sinonyho, nechci hovořit o tom konkrétním příkladu a doufám, že to budete respektovat. A dále, už jsem tedy hovořila o, tém, o tom druhém období. Hovořil jste také o Mezinárodní mm, námořní organizaci a o tom, že zde má být zvláštní index, zvláštní ukazatel pro lodní, pro mm, lodní dopravu, nebo o tom, že vlastně ty nové lodě mají být konstruovány podle nových standardů. Určitě to přispěje, zlepší to tu stávající situaci, nicméně nezastaví to růst emisí právě z toho sektoru námořní dopravy. A právě potřebujeme kvůli tomu, aby IMO ještě více zatlačila, aby zde buď eh, byla eh, aby zde například tedy buď to, ta námořní doprava byla začleněna do systému ETS, nebo zde, aby zde byla třeba například ta dáň z těch eh, prázdných tankerů a tak dále. Elize, položila otázku na delokalizaci zdrojů emisí CO2. Jde o to, že GŘKOM velice brzy připraví návrh, který se toho týká. Mělo by to být koncem tohoto roku. Vím, že je to důležitá, důležité téma a že se to řeší i v řadě členských zemí. <clears throat> Pak zde padla otázka na propojení mezi obchodování s emisemi a respektive s těmi povolenkami e, a spojetost s energetickou účinností. Do roku, ta cestovní mapa do roku 2050 e, obsahuje i rozdělení. My na tom stále ještě pracujeme a doufáme, že během dánského předsednictví e, na jaře se nám podaří vypracovat jednak cestovní mapu pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a také cestovní mapu, která se týká i um, energetické účinnosti. Vím, že dánské předsednictví na tom bude pracovat. Otázky cíle pro Durban. Za prvé, provést to, co má být provedeno podle Cancunu, což je velice dlouhatánský seznam, ale je důležité, abychom tam pokročili. Dále je důležité dobře využívat eh, fond, dobře využívat finance a poté připravit tu cestovní mapu. A co se týče toho druhého období, tak můžeme říci, že budeme souhlasit s, tou, s, tou druhou, eh, s tím druhým obdobím Kyoto, pokud zde bude jasná cestovní mapa, která řekne, jak budeme dále postupovat. Když se ptáte na konkrétní cíle, tak budeme hovořit s těmi eh, novými ekonomikami. Jde o to, nejde o to, aby ostatní přijali stejné závazky jako my. My nebudeme žádat, aby ty eh, nové ekonomiky přijaly takové přísliby jako rozvinuté země. Nicméně Jde o to stanovit si cíle pro ten milník roku 2020 i pro ty další milníky pro budoucnost a je důležité, aby všechny ty závazky měly stejnou právní hodnotu. Pokud se někdo k něčemu e, zaváže k určité hodnotě a Čína se zaváže k jiné hodnotě, tak je důležité, aby ty přísliby měly stejnou právní hodnotu, protože pokud chceme zůstat pod těmi dvěma stupni Celsia, tak je důležité zajistit, že všechny přísliby a závazky budou splněny. To znamená, otázkou je, jak dlouho jak dlouho můžeme pokračovat s tímto rozdílem 90, 92. Je dost nepravděpodobné, že pak by se nám podařilo zůstat pod tím limitem 2 stupňů Celsia. Otázkou je, že jste, zda pokračovat v tom stávajícím paradigmatu nebo ten, to paradigma pozměnit. Ale eh, jde o to, aby ve 21. století se všem počítalo stejně. A o tom se hovoří. A nakonec ještě poslední otázka, která se týkala delegace Evropského parlamentu, jaká má být její úloha. Vím, že to je téma, které se vždycky eh, zde v diskusích objeví. Ani mě nepřekvapilo, že předseda by se chtěl zúčastnit. Já vím, že i další otázka je, zda by tam také nemělo být přítomno všech 27 ministrů 27 členských zemí, kteří všichni určitě také budou tam eh, chtít eh, být zastoupeni je prostě dost obtížné, jak eh, tuto otázku nějak vyřešit, ale většinou je to tak, že úzce spolupracujeme a úzce koordinujeme. A já sama vám budu k dispozici pro všechny vaše otázky a i vám, pane předsedo. Nakonec eh, chci říci, že co se týče toho financování, tak vím, že teď jsou to pro členské státy, jsou to mm, špatné časy. Nicméně ECOFIN také nedávno přinesl řešení. Ehm, čili teď v několika dalších týdnech, až budeme dokončovat zprávu pro Durban, tak eh, už by měly začít vlastně chodit informace o příspěvku jednotlivých členských zemí. Nakonec Chci ještě říct si, že chceme také spolupracovat s zranitelnými zemi, s ostrovními zeměmi a tyto země, je důležité, aby tyto ohrožené země uh, hovořily o tom, že už jim teď chodí finance z toho fast track financování uh, a je důležité, aby ty peníze už začaly proudit. Všichni byste měli apelovat ve svých členských zemích na to, aby všechny členské země splnily své přísliby a aby finance, které přislíbily, doputovaly na určené místo. Protože víme, že možná to ještě nebude úplně stoprocentní, ale možná i vy sami můžete trošku um, povzbudit své členské země, aby tyto sliby dodržely. Hmm. Děkuji. Jsou zde ještě nějaké dotazy? Ano, ještě zde byla otázka, která se týkala takových těch moderních technologií, jako je břidličný plyn a tak dále. Vy jste se ptala na to, zda, eh, jak to bude vlastně s plněním cílů eh, ohledně předličného plynu, nebo zda komise to chce nějak zablokovat. Otáz odpovědí je, že nyní mm, usilujeme o to, aby naše legislativa byla tak eh, konstruována, aby eh, byly určité, aby byly ošetřeny Eh, problémy, které mohou nastat v souvislosti s těžbou předličného plynu. Nyní jsme zapojili eh, všechny odborníky, ale jde o to, aby členské státy neinvest, neinvestovaly do technologií nebo do věcí, které vlastně pak v budoucnu mohou způsobit velké problémy. Předseda, velice děkuji. Paní komisařko, děkuji za podrobnou prezentaci všech témat, která se týkají boje s klimatickou změnou. Vidíte, že my tak v podstatě z velké části podporujeme vaši práci a víme, že nestagnujete, že postupně malými kroky se blížíte těm cílům, takže vám přejeme hodně štěstí ve Štrasburku a také i hodně štěstí s přípravou na Durbanskou konferenci a přejeme tedy hodně úspěchů na té konferenci COP17. Velice děkuji za eh, pozornost a ještě prosím koordinátory, abychom se i hned eh, přesunuli do místnosti 3H1. Děkuji.